Possiamo dare inizio? Benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti. Innanzitutto voglio iniziare. Dobré odpoledne, vítám vás na naší schůzi zasedání výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Eh, chtěl bych popřát kolegovi vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí. Chci také při, přivítat zástupce výrobců mléka, kteří tedy vlastně ještě nedorazili, takže až dorazí, tak je přivítám. Pojďme k bodu 1 na pořadu. Jednání přijetí pořádu, jednání žádné připomínky nevidím, takže považuji za schválený máme tlumočení ve všech dostupných jazycích, všech unijních jazycích, eh, které se užívají v našem výboru schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech 26. září, 5. 6. října a 12. října. To je bod číslo dvě. Pokud nebudou připomínky, do konce tohoto zasedání budou tyto zápisy považovány za schválené. Bod 3. Upozorňuji, že naše schůze je přenášena na webových stránkách. Chci také upozornit, že zítra odpoledne polské předsednictví společně s naším eh, výborem na, inici- za, na iniciativu polského předsednictví chystá slyšení se zástupci profesí v Jan v eh, místnosti Jan 2Q organizace, celá řada organizací byla pozvána polskými předse, polským předsednictvím. My jenom napomáháme, ale je to polským eh, ministr zemědělství, který organizuje. Eh, je zde pozvána celá řada organizací a pravděpodobně pouze zpravodajové se budou moci přihlásit o slovo. Uvidíme během samotného slyšení, zda i další kolegové dostanou prostor. Toto tedy znovu opakuji, chystá polské přeci, předsednictví. Spousta organizací je pozvána, neziskovky, družstva, mladí farmáři a tak dále. Zítra odpoledne. Nyní můžu také přivítat eh, za, eh, zástupce výrobců mléka a nyní přecházíme k bodu čtyři vystoupení komise a výměna názoru na určitá témata, jimiž se zabývá hodnocení dopadů reformy společné zemědělské politiky. Toto je první věcný bod a týká se reformy SZP. Komise nás seznámí s některými prvky hodnocení dopadů a potom mohou přítomní členové klást eh, otázky. Vítám zde ředitele Tasase Hanitise dal, s dalšími eh, kolegy, které vítám. Témata jsou zelená politika, eh, změna plateb, včetně možných možných pladeb na plochu, potom takzvaný Risk Management Toolkit. Toto jsou a dále progresivní zas, ehm, zastropení přímých pladeb. To jsou oblasti, na které dopadá ehm, studie dopadu, na které dopadají ty výsledky studie dopadu. Takže pan Tasos Haniotis má 20 minut, minut a poté budou následovat otázky. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. chci ještě říci při této příležitosti a znovu přivítat zástupce z regionu PAI, jejich asi 40 eh, byli účastní našeho jednání k mléku, jsou to zástupci eh, producentů mléka. A nyní má slovo pan Haniotis, Tasos Haniotis. Já budu velmi stručný a seznámím vás eh, s dvěma prezentacemi, které jsme měli mm, <clears throat> na radě, zvláštním výboru pro zemědělství. Jedna se týká distribučních aspektů návrhu a druhá se týká eh, celkových tržních výhledů. K těm tržním výhledům. Tady jsou některé nové prvky, které integrují základní věci, které jsme eh, vytvořili eh, jaksi s výhledem do roku 2020. Shrnu hlavní výsledky, které samozřejmě ovlivní diskusy k opatřením, která navrhujeme a v druhé části se zaměřím na věci, které se konkrétně týkají studie dopadů, zejména ty ty čtyři oblasti, které jste zmínil v úvodu. Chci něco vyjasnit na samém začátku studie dopadů ne, se nezabývala těmi variantami, které jsou v návrhu. My jsme studovali celou škálu těch variant a některé ty návrhy nemají uh, korespondující uh, Eh, rubriky, řekněme. V tomto, roce, v tomto roce jsme činili něco jiného než v minulosti. Již loni jsme začali s výhledem, který je středně střednědobý, a to společnosti s FAO, takže máme výsledky letních vůbec na severní polokouli v EU výsledky letních žní. K tomu jsme eh, <coughs> vyda, přidali ještě krátkodobý výhled EU, což je v souvislosti se závazkem zvýšit transparentnost v rámci G20 a to máme v té prezentaci. A potom jsme využili také výhledy makroekonomické, ty, které eh, připravili kolegové z DG ECFIN finanční záležitosti a ekonomické, ale také z dalších prognoz, eh, eh, prognoz, které, eh, prognoz, které jdou nad rámec DG ECFIN. Tady na tomto grafu vidíte rozdíly v ekonomických situacích. Modrá barva znázorňuje předpokládaný růst HDP podle <clears throat> Prognozy komise, eh, vychází to, je to, jsou to údaje z března 2008 a ta oranžová barva jsou nové výhledy, jak vidíte, eh, změnilo se to, jaké bylo očekávání před třemi lety, jaké byly ty prognozy a jak to vypadá dnes. To bylo právě eh, <clears throat> s nástupem krize. Tento vývoj má na vliv na poptávku po zemědělských komoditách, ale největší rozdíl, který vidíme, je patrný na tom dalším grafu. A, a to je vývoj cen zemědělských komodit, energie a hnojev a je to index Světové banky a vidíme, že jaké dopady měla krize od roku 2000 4 na růst zemědělských eh, cen více než 60 ceny v třikrát, energie čtyřikrát a zvýšila se také volatilita a ceny eh, se vyvíjejí ve jaksi společných trendech. To z toho vyplývá, že jakým způsobem způsobem má zemědělství reagovat. Ta situace je komplikovanější vzhledem k tomu vývoji cen. Stávající tržní ceny hrají pouze eh, minimální roli. Důležitý je prvek nákladu a důležitý je také prvek toho, jak se zemědělství přizpůsobí. Co se týče poptávky po obilovinách, ta, vypadá, ta je vidět v tomto grafu. Když se podíváte na spodní část, tady vidíme ehm, export-import, to se očekává, že zůstanou na stejné úrovni. Ani se ne, neočekává změna poptávky v oblasti krmiv a užití pro nekrmi, nekrmivové účely, ale eh, všech ten nárůst poptávky je z biopaliv Toto jsme zaznamenali již před několika lety a to vlastně je to, co zvyšuje poptávku po cerálích, po obilovinách. Co se týče <clears throat> dalších plodin, tam se počekává, že ceny zůstanou vysoké. E, výnosnost v EU je nižší než v konkurenčních regionech a Kukuřice a pšenice budou nabývat na důležitosti a řepka se po, předpokládá, že bude narůstat v menším tempu a potom vidíme také nárůst produkce cukrové, eh, cukrové třtiny, a to pro, tedy pardon, cukrové řepy, a to protože třtina v Brazílii, která se k nám dováží, zůstává v Brazílii na výrobu paliv. V oblasti masa a mléčných výrobků vidíme stabilní situaci poptávky v rámci EU ale, a předpokládáme, že budeme čistými vývozci drubeže a a vepřového, i když jsme předpokládali nějaké problémy v oblasti drubeže. <clears throat> Narůstá poptávka pro, ko, po komoditách s přidanou hodnotou a vidíme zde dobrý vývozní potenciál, i když dochází zároveň k poklesu našeho podílu na globálních vývozech protože jiní rostou rychleji. Toto je celkový obrázek trhu. Jak vypadá hodnocení eh, dopadů? Ten proces vypadal následovně. Tady vidíme Eh, že jsme pracovali na tom od dubna 2010 do června 2001, konzultovali Probéha, probíhaly veřejné konzultace, více než 500 příspěvků a obecná shoda byla v tom, že má být silná společná zemědělská politika založená na lepším zacílení zelené politice a lepší integraci s, s jinými politikami. Metodologie Interní analýzy probíhaly i makro, makroekonomické, i sektorální. Potom proběhly eh, workshopy, které mezinárodní validovaly výsledky. Eh, tam se účastnili ekonomičtí eh, experti FAO, Světové banky a dalších. Pak zde byly příspěvky členů řídících skupin, včetně kolegů z jiných generálních ředitelství a také ekonomické a výhledové studie společného výzkumného centra a dále jsme použili hodnocení a výzkumné projekty, které se zabývaly SZP nebudu hovořit o některých aspektech produktivitě a konkurenceschopnosti ehm, životní prostředí a klimatické změna, účinnost a efektivnost. A má, vyplynuly z toho tři scénáře. První scénář je scénář přizpůsobení při, eh, či úpravy upravení kterým se bude měnit distribuce přímých eh, pl, uh, pladeb, zejména jejich větší vyrovnanost. V druhé možnosti, v druhém scénáři, kterému říkáme integrace, e, tam jsou zapracovány elementy z prvního pilíře, které se zohledňují zelený přístup a potom zde byl další e, návrh, který zejména na začátku měl mnoho pozornosti a to je e, přehodnocení, co se týče, nebo zaměření se na vysoké zemědělské ceny a vlastně z toho vy, vyplynulo, že není potřeba podpory a že je třeba vlastně vrátit peníze eh, daňovým poplatníkům a postupně ukončit přímé platby. Jak jsme viděli na tom grafu, ten nárůst vstupních cen je takový, že tuto variantu Eh, již nepovažujeme za tolik relevantní. My jsme vyhodnotili různými způsoby ty scénáře možné, uvidíte to v příloze a Tady zhrnujeme ty scénáře nebo jednotlivé varianty podle cílů, eh, a to, ten poslední scénář, ten takzvaný refokus, i když vidíme konkurenceschopnost, eh, ta je Eh, by vedla, eh, vedla k dobré konkurenceschopnosti, zatímco integrační scénář má vyváženější výsledky, ale tyto vyváženější výsledky znamenají nárůst eh, administrativních nákladů. Co se týče toho scénáře redistribuce, tady jsme se zaměřili na dvě věci. Jednak zdůvodnění přímých pladeb, které jsou vypláceny z důvodu příjmu a jednak z eh, poskytování veřejných statků, základních veřejných statků. A zaměřujeme se na to, jak přímé platby v Evropě na hektar by vypadaly, kdybychom se zaměřili pouze na ekonomická nebo na uh, environmentální kritéria. Takový jeden scénář je ten, který vidíte na diapozitivu v těch modrých eh, sloupcích. Tady máte uh, podporu na hektar. Ta červená linka je průměr evropský. A co vidíme v té čárkované škále, kde by se členské státy nacházely, kdyby byla distribuce podpory založena na kritériu, které by bylo ze dvou třetin HDP a jedna třetina přidaná hodnota agri zemědělského sektoru. Eh, pokud bychom eh, se připojili ještě environmentální kritéria, tak ten obrázek vypadá následně eh, a vidíme, že to je jiné než na tom předchozím slajdu. Vidíme, že ta eh, distribuce se mění podle členských států a v přílozách najdete detailnější tabulky podle jednotlivých kritériích a podle způsobu, jak jsou, tyto, tak jsou tyto, tato kritéria klasifikována podle členských státu a dospěli jsme k závěru, že je velmi obtížné najít objektivní distribuci podpory a proto jsme přešli k pragmatičtějšímu přístupu, kde na základě průměru celé EU jsme, jsme si nastavili škálu mezi tímto průměrem a 90% úrovní a e, uzavřeli jsme to na jedné třetině této, této škály mezi stávající úrovní a těmi 90%. Bylo, bude to předmětem jednání v radě, to je jasné, ale taková distribuce podpory nejenom zohledňuje první pilíř SZP, ale uh, má i širší pohled uh, na postavení členských států a komunitární rozpočet. Otázka zelených eh, politik Zaměřili jsme se na jednotlivé mm, um, na, na tato opatření a uh, týkalo se ten, ta studie asi 80 tisíc um, zemědělských podniků s tím, že by každá, každý z nich implementoval tato opatření, opatření, uh, která jsou takzvaně zelená. Uh, dívali jsme se na podíl těchto farem, které by nesly část těch nákladů v evropském průměru asi 80 těchto zemědělských podniků nese nějaké náklady. Eh, jak vidíme, Irsko je, má velmi malý Mm, malý podíl, protože tam je velký podíl pastvin a tudíž se nepředpokládají žádné velké změny. A my jsme potom vypočítali průměrný celkový náklad na zelené politiky u členských států, což byla varianta, která byla opuštěna, protože se velmi těžko na eh, její implementaci dohlíželo. Náklad v eurech na hektar je 33 euro průměrný. U všech těch e, oblastí, které se kvalifikují a 41 euro, když se zaměříme jenom na ty zemědělské podniky, které musí zavádět tyto, tato opatření. Ale ten e, průměr má velké rozdíly mezi členskými zeměmi a také podle typu Eh, produkce. Chci zde zmínit jednu věc, protože již teď vznikly určitá nepochopení či nedorozumění ohledně těch výsledků, což je celkem pochopitelné vzhledem ke velké komplikovanosti eh, těch výzkumů a té situace. Náklad na eh, těch těch oblastí, které mají ohledy na, na životní prostředí, se mohou pouč, poži, po, počítat na hektary a tam je to více než 260 hektarů ale v celkovém průměru je to jenom 6, protože polovina těch oblastí nic nečiní a druhý, druhá polovina musí absorbovat ten zůstatek. Tato mapa ukazuje původní dělení těch nákladů. Čím zelenější, tím jsou vyšší ty náklady. Ta nejtmavší zelená je více než 50 euro na hektar. Zaměřili jsme se též na malé farmáře, na malé zemědělské podniky, protože jsme chtěli zjistit, zda a ne, zabránit tomu, aby Eh, aby to, aby to malým zemědělským podnikům nezabránilo eh, dostat se k těm jednodušším systémům. Takže tady vidíme graf, který ukazuje v té zelené průměrnou velikost a na eh, na té pravé ose je procento těch farem, které jsou menší než 5 hektarů. A tady na tomto grafu vidíme rozpočtové Eh, příděly v, té, v tom systému pladeb malým farmářům, pokud by rozpočet členského státu byl 5%. Ty modré je podíl příjemců, kteří jsou pod tou prahovou hranicí a ta tmavá, tmavě fialová je částka utracených prostředků a vidíme po eh, Lotyšsku, Estonsko, všechny ty, které jsou nalevo od Lotyšska, kde je tisíc euro na malého příjemce, ti, ty by tím s tou pětiprocentní hranicí vyčerpali všechny prostředky, zatímco ty napravo od těm by zůstalo méně peněz, než eh, ta částka uvedená eh, a proto jsme zvedli tu, eh, tu prahovou hranici na 10%, aby členské státy se dostaly na příslušnou úroveň. Eh, nyní bych skončil, protože čas je omezen, ale samozřejmě rád odpovím otázky, které budete mít buď nyní, a nebo později. Eh, máme zde přílohu k, te, eh, k tomu mému dokumentu, kde je další počet, velký počet grafů a tabulek. Bene, grazie. Credo che ci sta... Děkuji mnohokrát. Tak to bylo mnoho podnětů k zamyšlení. Mám poměrně dlouhý seznam řečníků, takže dovolte, abych hned předal slovo panu místopředsedovi Nikoleskovi a poté dalším kolegům. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat panu řediteli za tuto prezentaci. Řekl bych, že náš výbor a parlament určitě nechtějí stát stranou, i jsme vyjádřili svůj, svůj názor Eh, ohledně toho, jakou bychom si přáli mít do budoucna společnou zemědělskou politiku. A parlament vždy požadoval větší spravedlnost v přímých platbách eh, mezi různými členskými státy. Eh, ale toto není výsledkem návrhu komise. Já se domnívám, že návrh komise je prostě nepřijatelný, protože skutečně neexistuje žádný objektivní důvod, který by toto, toto rozhodnutí vysvětloval. Rumunsko nebude moci toto rozhodnutí, či tento návrh přijmout. A myslím, že vznese dva požadavky, nebo parlament by měl vznést dva požadavky. Jednak, aby prováděcí období bylo kratší, to znamená eh, stáhnout to k roku 2014, nikoli 2016, eh, tak, aby vznikla rovnocená situace mezi členskými státy. Rumunsko eh, je důležitým dodavatelem potravin pro celou Evropu a proto se také zaslouží e, odpovídající zacházení, vhodné zacházení ze strany kolegů a partnerů v Unii. My tady podle mého nemůžeme přijmout tento návrh, e, ne- neexistují žádné objektivní důvody, které by to, ten návrh podkládaly, e, proto Tady jsme zvedavě na dotatečné informace od komise. Jakým způsobem jste dospěli k těm číslům, k tomuto návrhu? Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Paní Patrao Neveš, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda uvedla, že dnes v tomto sále máme 25 eh, zástupců eh, odborové konfederace z Portugalska. Jde o eh, zástupce celého zemědělského sektoru v Portugalsku. Přišli dnes mezi nás, protože, protože je v sásce budoucnost zemědělství ve všech členských státech. Říkám, že budoucnost zemědělství je v sázce a myslím to doopravdy, protože komise nedostala eh, základním slibům a eh, té prioritě, kterou jsme nastavili od začátku, to znamená eh, větší rovnoprávnost v této politice. Já ji v tom návrhu nenacházím. Dovolte mi také, abych uvedla že eh, jsme hovořili, hovoříme už nějaký čas o potřebě přizpůsobit zemědělství situaci na trhu, eh, o tom, že eh, produktivita zemědělství v Evropě nesmí být nižší než v jiných regionech světa. Přitom zaznamenáváme, že v jiných regionech je dosahován větší růst. Evropští zemědělci musí dodržovat více norem, předpisů pravidel, což sebou nesou určité náklady. A zároveň zároveň je náš trh eh, vysoce propustný pro dovozy z jiných regionů světa. A za takovýchto podmínek eh, se nyní tedy jedná o redistribuci podpor. Já si myslím, že je velmi obtížné pochopit, kde tady je zohledněno kritérium rovnosti, rovnoprávnosti či spravedlnosti. Portugalsko by bylo v naprosto stejné situaci jako do posu, 24. místo eh, v průměru eh, v Evropě 250 50 eh, euro na hektar, v Portugalsku je průměr 173 a se trváme tedy na 24. místě. A já se táži, jak je, jak je možné vyhrát tu bitvu o konkurenceschopnost se zeměmi, které, nebo pro země tedy, které systematicky dostávají méně než jiní. Jak je možné v té bitvě potom obstát? To, co navrhla komise pro moji zemi v roce 2004, představovalo navýšení asi o 3 e, Nyní, e, pokud e, jde o ekologizaci, z ekologištění zemědělské politiky, já si myslím, že to je naprosto nutné, ale zároveň ta přijímaná opatření musí být přizpůsobena situaci v 27 členských státech. Je třeba zohlednit situace, které se mohou vyskytnout Tady například není zohledněno, eh, zohledněno eh, zavlažování eh, země severu, jistě mají jinou situaci než země jihu Evropy. Země severu Evropy tady mají jinou pozici v hlediska z ekologočtění zemědělství. Na jihu Evropy probíhá dezertifikace a je naprosto nutné využívat zavlažování v zemědělské výrobě. Nejde o plitvání vodou, často je to prostě jediná možnost, jak jak provozovat rostlinnou výrobu a produkovat ovoce a zeleninu. A ještě e, poslední aspekt z mnoha různých bodů, kterých mohla uvést. Chci se dotknout e, modulace. Jak je možné, že, návrh, že máme návrh, e, kde v prvním a druhém pilíři je 5%, ale mezi prvním a druhým pilířem pouze 10%. Jsou to takovéto nekoherentnosti, nekonzistentnosti, eh, kterých se obáváme v souvislosti s tím návrhem. Vidíme, že v členských státech dochází k redistribuci 40 eh, eh, veškeré podpory až do roku 2014, zatímco komise předpokládá, že v roce 2029 nastane, nastane úplná konvergence. Ale chybí zde tedy Spravedlnost, ta pravidla nemohou být jednotná, pokud, pokud chceme provést reformu, která eh, nebude pouze povrchní, pouze vněšková. Je třeba, aby eh, Evropa byla soběstačná eh, v agropotravinové oblasti a zároveň by dokázala konkurovat jiným trhům světa. Děkuji, paní Patroneveš, nyní pan uh, Martin Heusling. <clears throat> Já, ich hätte einige Fragen. Mám několik otázek Nejprve by mě zajímalo, jakým způsobem byly tyto eh, údaje dány dohromady. V podstatě se pokračovalo s určitým vývojem a eh, některé faktory eh, se považovaly za dané, například palivo z rostlin, z kukuřice, toho je stále více a my to samozřejmě ovlivňujeme nejrůznějšími politikami a není to něco, co by nám někde bylo vnuceno. Je to evropská politika, která tady udává tón. Uvnitř členských států přechodem eh, z historického systému na systém podle ploch došlo k velkému přerozdělování podpor uvnitř členských států a bylo by důležité, abychom i k tomu získali údaje, abychom zjistili, jak to vypadá u malých podniků nebo i u větších podniků, v Evropské unii a to se tady vůbec nezohledňuje. Dále mě překvapilo, že v jednom případě jste hovořili také o opouštění produkce nebo ploch, a já jsem se dozvěděl a vždy jsem uh, zastával názor, že to jsou ekologické uh, preferenční plochy, nebo že vlastně je to důležité z ekologického hlediska. Proč se tady najednou hovoří o opouštění ploch? Uh, pan komisař o tom hovořil a vy jste tady hovořil také jednoznačně o cíli zvýšit produktivitu, konkurenceschopnost a uh, tak mě by zajímalo, jestli je to nějaká politika, která se čistě zaměřuje na světový trh, nebo jak to s tím vlastně vypadá. Uh, jak to vypadá s politickými eh, cíly, eh, které přinesla reforma? Vy tady eh, samozřejmě hovoříte o tom, co my si přejeme ve světle konkurenceschopnosti, ale nechceme, aby to byl jediný a klíčový faktor, aspekt. Děkuji, paní Megnesová A poté paní Reiners. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za podrobnou prezentaci. Eh, četla jsem také mm, ten doprovodný text. Já si myslím, že eh, to, toto je pouze jak se východisko diskuse, protože je tady celá řada důležitých podrobností. Jakožto agroekonomka to shledávám fascinujícím, eh, ale zajímá mne dopad na úrovně jednotlivých farem, jednotlivých podniků. Zajímalo by mne, tam, kde se hovoří o té marži eh, pro zemědělce, pokud eh, tedy rostou ceny kom, komodit, ale zároveň eh, rostou ceny vstupu, a to znamená, přes přímé platby chceme vlastně zaručit svým způsobem podporu příjmu. A moje otázka se týká přílohy číslo 2 a národních stropů. Někteří kolegové z Portugalska a Lotyšska a dalších to již nastolovali a Rumunska. A jaká je role našeho parlamentu? Protože se mi zdá, že Mnoho těch detailních eh, ustanovení je ponecháno na aktiv přenesené pravomoci. A mne by zajímalo nějaké vysvětlení k tomu, a náš parlament totiž sehrává konkrétně specifickou roli nejenom pokud o redistribuci mezi členskými státy, ale i v rámci členských států. To si myslím, že je také důležitý aspekt. Kromě toho eh, z hodnocení dopadů eh, se zdá, že kdybychom skutečně chtěli chtěli pomoci farmářům podpořit je, tak bychom se neomezovali na aktuální rozpočet, eh, protože eh, se snažíme a chceme toho po našich zemědělcích mnohem více v oblasti environmentálních opatření, ale vůbec se eh, neuznáváme, že trh je za to nějak neodmenuje. Snažíme se toto všechno, tedy, všechny tyto funkce zrealizovat při stejném rozpočtu. Mě, já, mě by zajímalo, do jaké míry je tento návrh komise v tomto směru realistický. Dále tady Eh, pokud je o podrobnosti spojené s, s ekologičtěním, eh, už jsem eh, o tom hovořila. Vím, že v mém členském státu toto nebude větší problém, ale kde budeme mít problém, a to bychom si měli uvědomovat v našem výboru, to je v oblasti kontrol. Kontrol nastavených u mnoha těchto návrhů. Já jsem se sešla se zástupci některých příslušných úřadů mého členského státu a e, velice mne, jak si, mám určitá, určité znepokojení ohledně toho, jakým způsobem fungují kontroloři a to, že celá, celá kontrolní akce, celý ten proces e, bude vlastně utajený, až dokud nebude úplně uzavřené, doběhne. Myslím, že bychom o tom měli vědět něco více, protože kontroly samozřejmě e, tak víceméně spadají mimo, zcela mimo naše pravomoc, dokud, dokud se nedá přímo kontrolní závěry, ale já si myslím, že jakožto poslanci bychom měli mít zájem na transparentnějším procesu, Ehm, tady mít možnost vědět, jak to funguje a to, a to v každé fázi, ne pouze pokud jde o kontrolní závěry, protože některé kontroly, které nyní běží, se týkají situace v roce 2006, to znamená, eh, ani nemáme aktuální údaje. A já nemám žádné pochybnosti o tom, že to, co jsme se právě vyslechli a co je obsaženo v tom dokumentu, pokud je o přímé platby, zvýší byrokratizaci, zvýší to množství objem kontrol a Eh, dále to znesnadní situaci farmářům a odpovědným orgánům, příslušným orgánům členských států. A já se proti tomu rozhodně stavím a budu stavět v každé jednotlivé fázi, dokud komise neuzná, že jde o závažný problém. Děkuji. Eh, děkuji paní McGuinness, nyní paní Rita Reimers a potom paní Kalniate. Děkuji. Mám pouze dvě malé připomínky, mám k tomu otázky v oblasti ekologizace. Mě by zajímalo, jestli u té případové studie bylo zohledněno, co se stane, eh, když někteří eh, zemědělci nebo mnoho zemědělců ekologizaci odmítnou, protože to, ne, protože to naruší jejich konkurenceschopnost nebo to bude příliš byrokratické. A druhá věc, hovoří se o tom, že se zjistily náklady ekologizace a mě by zajímalo, jakým způsobem byly zohledněny nebo vyčísleny a eh, Započítávají se tam také eventuální eh, ztráty zisků, protože eh, pokud to tam nebude zahrnuto, tak to potom ten farmář bude vnímat úplně jinak, než, tak, jak, to, eh, než jak to vnímáme my tady v naší politické diskuzi. Děkuji, Kaniente. Uh, thank you, Mr. President. First... Pani Kalnete, Děkuji, pane předsedo. Já bych se nejprve chtěla ráda připojit ke svým předřečníkům a říci, že když jsme obdrželi tento návrh, se kterým komise vystoupila koncem června, Eh, přišlo to pro nás jako naprosté překvapení, protože my zde v zemědělském výboru jsme se intenzivně zasazovali o politické eh, pokyny či orientace a přijali jsme dvě usnesení. Podařilo se nám eh, dosáhnout určité míry kompromisu, který byl přijatelný pro naprosto všechny nebo prakticky všechny členy našeho výboru. A proto bych ráda zdůraznila, opět zúraznila, co bylo důležité pro moji zemi a domnívám se i pro řadu jiných členských států. V prvé řadě je to princip spravedlnosti eh, v distribuci přímých pladeb a jiných eh, finančních prostředků na zemědělství. Za druhé, bylo dohodnuto, že reforma se musí opírat o objektivní kritéria, nikoli o určitý objem prostředků a o nějaký matematický vzoreček, jak se tyto prostředky rozdělí, s tím, že více či méně uspokojíme některé potřeby. A do třetice bylo rovněž dosaženo dohody v tom, že bude nastaveno rozumné přechodové období. Toto tedy e, byla dohoda, která byla přijatelná pro všechny. A proto bych ráda nyní vznesla několik dotazů. První se týká přímých pladeb. Když vstupovali do EU členské stát, nové členské státy, byli jsme opravdu přinuceni přistoupit na ten návrh eh, s tím, že to prostě buď to takto přijmeme, anebo odmítneme a nic mezi tím neexistovalo. S tím, že do roku 2013 by postupně byly eh, zaváděny zvyšovány přímé platby, eh, opíralo se to o historický referenční Eh, referenční hodnoty z poloviny 90. let. Nyní eh, v tomto návrhu komise eh, když se distribuce finančních prostředků provádí na základě stejných historických údajů, s tím, že tyto údaje jsou pouze adjustovány, přizpůsobeny, tak to je pro mě naprosto nepřijatelné, protože nyní o 20 let později, možná dokonce o 30 let, možná dokonce 30 let po pádu berlínské zdi, stále pracujeme se stejnými referenčními hodnotami, a přitom jde o eh, adaptaci moderní evropské zemědělské politiky. Dále eh, s naprostým ohromením jsem se dozvěděla, že moje země Lotyšsko na přímých platbách v roce 2020 obdrží přibližně 54 evropského průměru. To není přijatelný stav a nedokáže to odůvodnit lotyšské veřejnosti. Nikdo to nedokáže. Moje otázka zní také, proč další princip obsažený eh, v usnesení našeho výboru, již v přijatém usnesení, eh, a totiž eh, proč by měl existovat strop nebo spíše tedy eh, nějaká minimální hodnota průměru v EU. Proč tedy tam máme rozpětí 80 až 120 na hektar. V případě Lotyšska jsme eh, propočetli, že za sedmileté období jde o cirka 700 milionů, což je to málo, co potřebujeme na to, aby aby byla nastavena rovnocená situace ve společné zemědělské politice v Unii. Já se nedomnívám, že potřebujeme reformu, která již v okamžiku, kdy bude zveřejněna, okamžitě vyvolá další vlnu jednání o příští reformě. Tentokrát musíme tu reformu provést kvalitně, eh, přijmout reformu, která bude přijatelná pro naše zemědělce také pro širokou veřejnost, reformu, která posílí eh, evropské zemědělství a učiní jej konkurenceschopným v globální, v globální hospodářské soutěži. Děkuji. Děkuji, paní Kalniete. A nyní pan Jar a pan Kostegr. Děkuji, pane předsedo. Mám eh, čtyři otázky. První otázka se týká rozpočtu. V tuto chvíli je to jednoduchá otázka, kolik peněz je vlastně k dispozici, protože v tuto chvíli eh, byly už zmíněny asi, zmíněna asi tři čísla. Jedna, eh, ty členských států, potom od eh, zemědělského výboru, potom od eh, těch, kteří se starají o rozpočet. A mě by zajímalo tedy jednoznačně, jaká jsou ta čísla, kolik vlastně zemědělství v Evropě bude mít k dispozici pro to další období. Potom druhá otázka. Ta se týká eh, přímé plat, přímých plateb, vyrovnávání přímých plateb. A ono to tak trochu vypadá, jako kdyby to bylo určeno podle principu náhody. A já bych si přál, aby tam byl alespoň nějaký matematický základ s určitou určitostí, aby to bylo jasné. Že například, protože jsme zjistili, že x nákladů je stejných v zemědělství, tak si představujeme takovou minimální a takovou maximální hodnotu aby to pochopili i ty země, nebo aby to bylo přijatelné i pro ty země, které musí žít eh, s příspěvky pod, eh, velice podprůměrnými, tak by bylo dobré, abychom tady k tomu měli i nějaký eh, hmatatelný, vypočítatelný základ, kterými bychom jim to mohli vysvětlit. Potom otázka ekologizace a náklady ekologizace. Vy jste hovořili o tom, že jsou tady podniky, které už to splňují, a mě by zajímalo, jak to tam přesně vypadá, jestli byste to mohli ještě více vysvětlit. Předpokládá komise, že mnoho zemědělských podniků už povinnosti ekologizace plní, protože, a to už mě vede k další otázce, proč potom eh, se tady na to navaluje taková míra byrokratizace, byrokratických povinností? Nebylo by možné, aby ty podniky, kteří už to splňují, vlastně eh, tady měly některé ty eh, povinnosti odlehčené? To by také bylo dobré. A potom čtvrtá otázka, Small Business Act. Tady bylo mnoho nejrůznějších příkladů, čísel, diagramů i pro Německo. A já jsem zatím vycházel z toho, že Small Business Act je eh, na dobrovolném základě, to znamená, že členské státy se mohou, pokud si to přejí, dohodnout k tomu, že eh, nevyužijí ty možnosti Small Business Actu. Pochopil jsem to dobře, je to tedy dobrovolné, anebo je to povinné? Děkuji. Děkuji panu eh, Járovi, slovo má paní Kestinger a potom další. Eh, děkuji, pane řediteli, za zajímavou prezentaci. Na počátku jste hovořil o produkci cukru a explicitně jste tady ukazoval takový výpočet, že v Brazílii bude růst výroba bioetanolu a v tuto chvíli je tady návrh, že kvota cukru v prosinci 2015 už tady má být eh, vyrovnána nebo sjednocena, to znamená o rok dříve, než bylo plánováno a víme, že touto reformou uh, můžeme zajistit 85 naší vlastní potřeby a mě by zajímalo, Jestli komise má nějaké výpočty, které by vycházely z opačného případu, tedy že by trh, na trhu světovém eh, ceny cukru klesaly a jakou strategii by to Evropská unie chtěla eventuálně řešit. Potom, eh, jak zajistíme bezpečnost potravin, jak zajistíme potraviny v Evropě. Myslím si, že kvóty jsou vhodným nástrojem, protože dávají určitou jistotu živobytí pro producenty a také víme, jaká je situace tedy, že zemědělské podniky eh, velmi rychle přepínají na jiné oblasti produkce a proto je velice důležité, abychom dokázali poskytnout eh, tomuto sektoru dostatečné zajištění. Další otázka se týká ekologizace a čísel pokud jde o první pilíř, co ekologizace v rámci prvního pilíře znamená pro ty členské státy, které už v rámci druhého pilíře toho tady mnoho plní v této oblasti. Zajímalo by mě, kolik to tyto státy bude stát, protože vše, co se povinně bude řešit v rámci prvního pilíře a co už vlastně je řešeno v druhém pilíři, tak u těch malých a středních podniků to bude mít velký dopad a zajímalo by mě, jestli k tomu máte nějaká konkrétní čísla. Potom k tomu, co říkala paní McGuinness. Skutečně počítáme s tím, že náklady na administrativu a kontroly narostou právě také díky opatřením na ozelenění nebo tedy na, ten, na ekologizaci. A mě by zajímalo, jestli máte nějaké odhady, co to pro členské státy bude znamenat, pokud jde o administrativu a ty kontroly a tak dále. Jaké to budou náklady? Děkuji. Děkuji, paní Gestinger. A e, slovo má pan Kosikovský, pan místopředseda. Děkuji. Děkuji, Děkuji pane předsedo. chci říci, že naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Nikolesko, paní Kalniete i další, pokud je o nespravedlnost v přímých platbách. Už jsem eh, se k tomuto tématu, k tématu vyslovala v tomto výboru mnohokrát, takže se nebudu opakovat. Nicméně bych rád zdůraznil, že pro nás je tento stav nepřijatelný. Europoslanci ze zemí, které eh, jsou evidentně v nevýhodné situaci, ve znevýhodněné situaci, nemohou souhlasit s takovými návrhy, jak bychom eh, mohli být bráni za představitele svých občanů, kdybychom s nimi souhlasili. Nemůžeme prostě přistoupit na to, aby eh, společná zemědělská politika fungovala eh, na základě naprosto naruby postavených eh, principů a hodnot Evropské unie. Jde nám o princip spravedlnosti. Země ve zvyhodněné situaci těchto zemích to vypadá tak, že eh, zemědělci tam pobírají více prostředků než eh, v jiných zemích a s tímto, eh, s tímto nemůžeme, nemůžeme souhlasit. S tím, že tedy ti, kdo měli doposud víc, by dostali ještě více, nebo stejně a ti, kdo, ti, kdo dostávali doposud méně, by dostali ještě méně. To by představovalo diskriminaci. Přitom deklarovaným cílem Unie je vyrovnávat rozdíly. Není tedy možné takové rozdíly dále prohlubovat. Prosím, uvědomte si, že země, vůči kterým je diskriminováno v SZP, to znamená nové členské státy, ale nejenom tyto, dotkli jsme se například obtížné situace zemědělců v Portugalsku, jsou tedy země, ve kterých, ve kterých zemědělství oslabuje, začíná selhávat. Přitom Evropa potřebuje silné zemědělství všude na svém území ten návrh tedy eh, snížit ten rozdíl o třetinu, vyrovnat tedy eh, nebo o třetinu snížit rozdíl mezi aktuální úrovní a 90% průměru. Ono to není vstaženo ani k průměru, jenom k 90% a navíc by šlo pouze o, o přemostění jedné třetiny toho rozdílu. To naprosto neodpovídá principu spravedlnosti eh, či jakýmkoliv logickým argumentům. Jsme zodpovědnými zástupci svých voličů a na takovou věc prostě přistoupit nemůžeme. Proto se těšíme na spravedlivější návrh, který bude založen na objektivních nestranných kritériích. A své snahy se nevzdáme, tato reforma se musí změnit. Děkuji, není George Lyon a poté pan Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Tasosi Haniatisovi za jeho prezentaci. Ehm, chci upozornit eh, pana ředitele na čtyři body. Pokud jde o distribuční model, který komise zvolila, můžete nám prosím vysvětlit, eh, proč jste zvolili ten model, eh, který provádí tu nejmenší redistribuci? Proč tady jste zvolili model, který sníží ten rozdíl pouze o třetinu, proč ne třeba o 50%, nebo proč nejít cestou Eh, toho, že by minimální platba na hektar představovala 75 eh, o tom se také hovořilo jako možná alternativě. Když jste prováděli hodnocení dopadů, můžete nám vysvětlit, proč jste zvolili právě tento model minimální eh, možné redistribuce v rámci těch různých alternativ. Dále, za druhé, jste hovořil o ekologizačních opatřeních a zmínil se také green cover. Pokud je o studii hodnocení dopadu u tohoto konkrétního návrhu, tam je eh, celá řada faktorů, pokud je o eh, efektivitu tohoto návrhu. Můžete nám říct, prosím, co vás přimělo eh, vzdát se, vzdát se této alternativy u, v rámci tedy ekologizačních opatření. Dále ještě otázka toho, jak to vypadá s byrokratickou zátěží, eh, jaká bude administrativní zátěž, kterou to přinese. Eh, když jednáme se zodpovědnými eh, úřady, s příslušnými úřady, tak ty jsou znepokojeny spíše situace zemědělců a těch návrhů na zastropování vnímají největší riziko zbytečné byrokratizace v této oblasti při naplňování těchto návrhů. Eh, dále eh, se hovoří o eh, minimálně 5% obratu připadajících na zemědělskou výrobu, jak to všem budete definovat a za druhé, jak zaručíte, aby podniky, které evidentně rozdělily svoji výrobu do dvou částí, tak aby vyhověly kritériím, přitom to neodpovídá skutečnému rozdělení té výbory, výroby, jenom se to prostě provádí tak, aby se obešla pravidla tak možná byste nám mohl, eh, mohl vysvětlit, jak eh, příslušné orgány budou provádět eh, hodnocení všech těchto situací a jaké informace budou muset požadovat. Dále, pokud je o váš návrh zastropování, pokud se podíváme na hodnocení dopadu a objem prostředků, které to vygeneruje podle jednotlivých členských států, dopad návrhu pro zastropování je velmi, velmi malý z hlediska skutečně tedy vytvořených finančních prostředků. Takže moje otázka zní, do jaké míry se tento návrh osvědčí. Vzhledem k tomu, že také jako jedno z kritérií budete uplatňovat eh, mzdové jednotky, eh, proto abyste posoudili, zda někdo z zemědělců neprolomil strop. A dále, jak budete eh, posuzovat zemědělce či pracovníka na farmě Bonafide, fide, tady, tady vykazované v dobré víře. Jak to budete, jak to budete posuzovat, prostě vykazování těchto, těchto pracovních sil? Jak posoudíte, zda se jedná o pravdového pracovníka a e, kolik prostředků bude vyčleněno na, na strop? Protože tam máme 27 zemí, 27 pravděpodobně odlišných sazeb na zaměstnance. Jakým způsobem budete určovat, e, která sazba je vhodná? E, bude se to odvíjet od míry příjmu, nebo bude 27 různých Eh, měr příjmu podle jednotlivých členských států. Tam bude nastupovat ta skutečná byrokratická zátěž a eh, mne by zajímalo, eh, jakou logikou tedy jsou vedeny naše návrhy a jak to budete odůvodňovat vůči příslušným orgánům, zejména, zejména ten návrh týkající se zastropování, který mm, vygeneruje prakticky nulové prostředky, které by se potom převáděly do fondů, do obálky, tedy na každý členský stát fondů na rozvoj venkova. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Nicholson a potom Kapula Santos. Prosím, Jimmy. Thank you very much, Chair. Um, first of all, can I add my... Děkuji, já bych eh, rád též pochválil prezentaci. Mám takový pocit, že možná byla poněkud jednostraná a zatížená určitým směrem v tom smyslu, co chce abychom, komise, abychom slyšeli. A nedávat až tolik vyvážený obrázek o skutečných eh, faktech, protože, jak víme, my všichni v tomto eh, výboru ty trhy jsou velmi volatilní, volatilní a za šest měsíců se všechno může úplně eh, změnit a vy přitom pracujete s tím a chcete přijímat pravidla, jako kdyby tady ty změny nebyly. A to je právě ten problém. Já mám několik obav, které chci vyslovit, co se týče celá, celé, té, celé této situace. Eh, něco z toho řekl již George přede mnou, ale celá řada těch zemědělských věcí, stejně jako v jiných směrnicích, eh, není, nejde tolik o tu samotnou směrnici, ale jde o to, jak je implementována na úrovni členského státu a jak je interpretována na úrovni členského státu. A tady si myslím, že dochází k velkým rozdílům mezi členskými státy. Táže se, kolik administrativy, form, formulářů a další byrokratické zátěže bude toto znamenat? Kolik eh, nových eh, kontrol a inspekcí budeme muset provádět na eh, zemědělských podnicích v důsledku těchto návrhů? Křížový soulad, tam všichni víme, kolik navíc tedy bude ještě těchto návštěv inspekčních. Když začnou účetní kontrolovat budoucnost zemědělství, tak bychom se měli toho všeho vzdát a jít pryč. U nás eh, v severním Irsku eh, je velký objem z těch poplatků a všichni říkají, to nemá co dočinění s zemědělstvím, to jsou jenom správní věci a všechno to vychází z toho, jak účetní interpretují jednotlivé pře, předpisy a víme, že nás to bude stát mnohem více a nemůžeme si to do, do, dovolit. My spoustu toho umožňujeme v rámci těch eh, ekologizačních opatření a dalších a může to eh, je to příležitost nebo zdá se, že se tady rýsuje největší byrokratická noční můra Evropské eh, unie. Navýšíme náklady na eh, byrokracii, administrativu a nepovede to vůbec k žádnému zlepšení v situaci produkce potravin eh, v době, kdy lidé po, mm, očekávají větší produkci a my je tímto naprosto zklamáváme a naprosto selháváme v jejich eh, očekávání. Děkuji, pan Santos. Děkuji, pane předsedo. E, já tady nechci nějak politicky hodnotit tu odbornou práci nebo technickou práci, která nám tady byla prezentována, e, protože tady vlastně stejně e, zatím vším je komise a komisař. A já vám v každém případě děkuji za tu odvedenou práci. Myslím si, že ta, ta podoba, ve které to bylo provedeno, tady odhaluje alternativy, které si přeje komise, ale my si možná nepřejeme úplně to stejné. A teď v parlamentu musíme schromáštit různé hlasy pro to, abychom to ovlivnili naším způsobem, tak jak si tady přejeme. My jsme navrhovali, aby tady existoval nějaký eh, práh, nějaká minimální hodnota eh, ve všech členských státech, ale zároveň by tam měl být určitý horní limit, strop, pokud jde o eh, to, co členské státy dostávají. Měli jsme tady určité grafy a ti eh, techničtí pracovníci, odborní eh, pracovníci, kteří eh, vypracovali tyto obrázky, si přáli, aby ten práh byl asi 80% a mě by zajímalo, jestli si nechtěli tedy vybrat 100% a zda to byla politická volba, Eh, a eh, nebylo zohledněno to, eh, co my jsme tady v rámci zprávy DES naprosto většinou schválili. Paní Dančila? Děkuji, pane předsedo. Stejně jako mi kolegové, já souhlasím s tím, že ta prezentace byla dobrá, ale i s ohledem na to, co už tady kolegové řekli, je zřejmé, že mnohé z toho, co bylo prezentováno, neodpovídá našemu očekávání a očekávání členských států. Uvedu několik těch věcí. Asi jedna třetina eh, tohoto rozdílu, 80 průměru přímých plateb od počátku eh, vychází z, nebo vede to k tomu, že příjmy většiny států jsou pod eh, průměrem. V některých zemích, například v mé zemi, v Rumunsku, eh, budeme mít v roce 2016 těch 100% plateb. To je jako kdybychom se vydali na nějakou cestu, kde eh, všichni budeme mít stejné podmínky, nebo podmínky budou nějak nastaveny, ale v půli cesty se ty podmínky nějak změní, takže to je nespravedlivé musíme se také zamyslet nad tím, jak ta, ten ekologický aspekt bude um, prováděn v zemědělství. Protože tady hrozí, že byrokracie ještě naroste pouze 6 eh, zemědělců v Evropě jsou mladí a dvě třetiny eh, to jsou eh, lidé, kteří jsou starší asi 55 let. A mě by zajímalo, jestli si komise myslí, že je spravedlivé, aby každý členský stát tady měl pouze 2 na podporu mladých zemědělců. Myslíte si, že to je správné? Děkuji. Grazie, onorevole Dancile. Adesso Albert. Děkuji, pan Des a potom pan Sikersky. Eh, děkuji. Děkuji, pane eh, generální řediteli, za vaši prezentaci. V Německu máme eh, slovní spojení, eh, že eh, je to sice pěkné, ale chybí mi víra. A v tomto případě bych mohl říci, že nám chybí logika, protože já tedy zcela nerozumím logice eh, této prezentace. A protože jsem z Německa, tak, pode, eh, tak eh, podpořím kolegyni Sandru a ostatní kolegové, kolegy, kteří to tady kritizují, kteří kritizují to, že v tomto návrhu komise eh, se málo dbá na to, aby ty prostředky byly spravedlivě rozděleny v Evropě. Ovšem musíme si tady uvědomit, že jsou tady různé aspekty. Když se podívám na čísla Portugalska, tak Portugalsko, když se podíváme dohromady na první ehm, a druhý pilíř, tak mají 332 euro a to je eh, přístup, ale v tom prvním pilíři jsou hodně pozadu. Takže komise by to tady měla posílit podpořit ten návrh o to, aby ty členské státy, které jsou hluboko pod průměrem, získaly více peněz z toho druhého pilíře, aby přesunuli do prvního pilíře, ehm, aby se odrovnaly eh, rozdíly a to bez spolufinancování ehm, v rámci toho prvního pilíře je to bez spolufinancování a v druhém pilíři je to spolufinancováno. Takže i tady to komise musí ještě dopracovat a my jako parlament, podle toho, co nám ukládá Lisabonská smlouva, budeme předkládat pozměňovací návrhy v příštích měsících. Jedna věc, která se mi v návrhu komise vůbec nelíbí, a já teď nemyslím pouze eh, oblast zemědělství, protože se do toho zapojili i ostatní komisaři. Některé jasně eh, pokyny parlamentu tady nebyly vůbec zohledněny, například prodloužení nařízení eh, o trhu s cukrem do roku 2020 a komise se tady naprosto rozhodla proti parlamentu a eh, pokud jde o eh, další otázky eh, pěstování vína, tak tam tedy komise také šla úplně proti parlamentu. A mě by zajímalo, proč návrh komise se zcela míjí s návrhem parlamentu. Další věc, která mě zajímá, stejně tak jako mé zemědělce a další kolegy tady, a co nás velice znepokojuje, je to, že tyto návrhy naprosto bezpečně povedou ke zvýšení byrokracie. A mě by zajímalo, my tady slýcháme, že dokonce v komisi se vychází z toho, že půjde eh, o navýšení o minimálně 5% by, eh, byrokracie. A když s něčím takovým počítá i komise, tak já si myslím, že to bude bez pochyby alespoň 20%. O 20% zroste byrokracie. A dále tady musíme zmínit náklady na ekologizaci. Když určitá částka X bude stanovena pro náklady na ekologizaci, ať už je to 50 euro nebo 20 euro, tak bychom potom měli být tak upřímní, abychom zemědělcům venku řekli, že eh, ty vyrovnávací platby vlastně eh, klesnou o, tento, eh, o tuto částku protože když tady vzniknou náklady v této výši, tak to znamená snížení prostředků a to musíme upřímně našim zemědělcům říci, stejně tak jako veřejnosti. A další věc, kterou bych chtěl zmínit, to je těch 5%, 5% podíl na příjmech. Je to možná dobrý záměr, že ti, kteří mají eh, velké příjmy, tak tady eh, jsou tím zacíleni, že eh, někdo vydělává miliony a jenom mu tam běhá pár konňů, tak ti potom možná, tito lidé potom možná nejsou odkázáni na tyto platby. Ale já si myslím, že se nám nepodaří dosáhnout našeho cíle takovými opatřeními, protože tento chov konňů potom povede žena takového člověka manželka, která nemá takový velký příjem, takže se naprosto míjíme cílem. Takže cíl se míjí a navíc to vyvolává obrovskou byrokracii. A zemědělci by nyní museli eh, předkládat eh, mnoho podkladů a daňových prohlášení, aby prokázali, že se to na ně nevztahuje. Takže já si myslím, že tady opravdu se chystá velké byrokratické břemeno. Questo è proprio sicuro, che dovremo lavorare molto, caro Albert. Jsem si jist, že nás čeká ještě hodně práce, Alberte. <clears throat> Takže poslední, prosím, poslední přihlášený do diskuse. Mám jednu otázku. Jak ten návrh, který se týká malých eh, zemědělských podmínku, podniků, jak to odvlivní strukturální změny u těchto malých podniků dlouhodobě. Včera devět regionů z Rakouska, Francie, Německa, Italska, Itálie, Polska <clears throat> podepsalo společné stanovisko o zemědělské politice a politice rozvoje venkova a malých farem bez v jejich jednotlivých regionech tam, kde je struktura zemědělských eh, podniků velmi fragmentovaná. Znamená to, že tato, ta rozloha bude jediným kritériem rozloha té farmy, anebo počet zaměstnanců bude také kritériem pro to, co je malá farma. To tež platí i pro uh, farmy v horských oblastech. A další otázka, přesuny mezi pilíři. Jaké jsou důsledky těchto přesunů? Já jsem neviděl žádnou analýzu prezentaci, která by se týkala tohoto, jaké dopady budou mít přesu, pře, přesuny. A za třetí, komise říká, že distribuční kritérium bude v druhém pilíři a otázka moje je, proč tomu tak není v prvním pilíři. A následná Otázka v kontextu článku 38, podpora týkající se produkce. Tady mi chybí taba- tabák, pěstování tabáku, i když víme, že tabák pěstují malé farmy, které tím i odstraňují či řeší nezaměstnanec a e, produkce tabáku není navázána na e, spotřebu cigaret ve ve společnosti v těch v jednotlivých zemích. A pro oblast cukru. E, dopad, studie dopadů předpokládá, že scénář bez kvót povede k tomu, že bude, předpokládáme, že, že se předpokládá nárůst pěstování cukrové řepy. Jakým způsobem jste došli k tomuto výsledku? Třeba, že cesta, ceny půjdou dolů, předpokládá se nárůst objemu pěstování cukrové řepy. A ještě jedna otázka, ta se týká venkovských oblastí v kohezní politice soudržnosti. Na to se zdá, že zapomínáme. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem, eh, kteří vystoupili. Mm, pokud nejsou již další otázky, i já mám několik otázek předtím, než dám slovo panu Tasosi Haniotisovi a dalším kolegům z Generálního ředitelství pro zemědělství. Uh, První moje poznámka se týká, vychází z toho, co tady zaznělo. Všechny ty, nebo většina příspěvků je kritických ve stejném duchu, ale nyní máme e, pravomoc spolurozhodování a tudíž bychom měli činit e, návrhy. A říkám proto zpravodajům, stínovým zpravodajům, že by bychom měli připravit, se pokusit zhrnout naše stanovisko a připravit návrhy, protinávrhy, abychom mohli přednést eh, eh, takové návrhy při eh, setkání s komisí. My tady kritizujeme, ale je potřeba být přejít do konstruktivnější fáze. Mám sám také otázku na pana Haniotise. Kritéria pro distribuci v druhém pilíři je potřeba slyšet co nejdříve, pokud, protože pokud nebudeme mít přesná čísla, tak eh, zde vzniká opět větší rozdíl mezi 12 eh, státy, které by chtěly jít eh, rychleji a jejich nedostatkem zdrojů, protože nedostatek zdrojů nám právě uh, brání v tomto rychlejším postupu, takže bychom chtěli vidět celkový obrázek té, eh, pro distribuci v různých kategoriích, skupinách zemí v tom druhém pilíři. A nyní dávám slovo mm, panu Haniotisovi. Děkuji. Děkuji všem za komentáře, které jsou jednak užitečné a jednak takové, že je třeba vzít je skutečně při našich návrzích v, v Um, v potaz. Pan Kapulos Santos eh, eh, mě přivedl k určité, k tomu, co je potřeba říci na začátku, totiž udělat rozdíl mezi tím, co připravujeme a, a rozhodnutími. Jsou rozhodnutí činěná na politické úrovni a ty, eh, těch se, o těch se dozvíte na té příslušné politické úrovni. Většina otázek směřovala k rovnosti distribuce a spravedlivosti distribuce. A od toho tedy ve svých odpovědích budu vycházet. V, ve studii dopadů, dopadů, a my jsme poslali to zhrnutí ve všech těch grafech, je celá řada scénářů. Je tam scénář, který navrhujete 80%, 100%, eh, jednotné platby, všechny tyto možnosti a scénáře jsou dostupné, ale pokud eh, budeme hovořit o distribuci podpory, dělení podpory a vycházet z přístupu spravedlnosti. Je to rovnost a spravedlnost ve, vzdech, ve vztahu k čemu? Pro nás vyhodnocení tohoto návrhu je proti cílům, tedy ve smyslu cílů, které jsme si nastavili u přímých pladeb. V minulosti byly přímé platby hlavně podporou přímo farmářů, ale nyní jsou spíše tlačeny určitou potřebou udržitelnosti, ekonomické i ekologické udržitelnosti. A proto používáme kombinaci dvou širokých typů kritérií. Jednak hospodářských, ekonomických a jednak kritérií životního prostředí. Eh, příjem je jedním z klíčových kritérií, kritérií ekonomických a argumentace spravedlnosti, rovnosti je úplně jiná, když budeme potom srovnávat mzdy ve členských státech, protože my eh, víme, že nejsou ty mzdy stejné, dokud nedojde k úplné konvergenci ekonomik. Eh, co se týče veřejného statku, eh, ceny půdy ideálně by měly odrážet produktivitu a tudíž by měly být nejlepším vodítkem toho, jaká, je, jaká by měla být um, pomoc. Ale když se podíváme na situaci na trhu s půdou, tam ta situace ideální není. Já bych chtěl ukázat zde na obrazovkách ten seznam kritérií, která jsme použili. Až uvidíme tu tabulku, tak zatím tam není, zatím jsem tam vidět pouze já, ale nyní se objevuje ta tabulka. Co máme na té vertikální škále, to jsou jednotlivé členské státy. A na horizontální škále jsou e, kritéria kupní síla HDP na hlavu, přidaná hodnota na hektar a pracovní jednotka na hektar. To jsou ty ekonomická a potom jsou kritéria e, environmentální, Natura 2000, znevýhodněné oblasti a trvalé pastviny, trvalé zelené plochy. A pokud se podíváme, uvidíme na, podle jednotlivých členských zemí, ty dva křížky jsou tím nejlepším kritériem pro daný členský stát. Jeden křížek eh, znamená pozitivní kritérium, ale méně pozitivní, pak jsou neutrální plus minus, negativní minus a velmi negativní dvě mínuska. A když budeme chtít najít objektivní kritérium pro takovou distribuci, tak eh, je jasné z tohoto, že se eh, budeme, eh, že se to lehce řekne, ale vůbec to není proveditelné. Proto vidíme v tom našem návrhu pragmatický přístup, a to neskrýváme, je to pragmatický přístup, který odráží realitu. Totiž realitu, že posunout se k větší harmonizaci členský, ve členských zemích bude, je omezeno nejenom těmi kritérii, která jsou pro alokaci použita, ale je to omezeno širšími ohledy, které jdou nad rámec toho. To znamená, strukturální fondy, druhý pilíř a celkový rozpočet. A to jde nad rámec toho, co je předmětem našeho jednání. Všechny analýzy, které jsme provedli, jsou veřejné a my je rádi zhrneme a předáme eh, v těch nejkonkrétnějších detailech. Mnoho z eh, připomínek se také týkalo um, větší byrokratické zátěže a v návaznosti na eko, ekologizaci. Proto jsme vybrali ta tři opatření, která jsme vybrali, protože to jsou opatření, která jsme zjistili, že je možné provádět s minimálním eh, navíc byrokratickou zátěží či kontrolou, protože všechny ty informace v těchto třech opa- opatření by měly být již obsahem existujícího systému. Tady to byla otázka George Langence, proč jsme vyloučili takzvaný green cover, protože tady vzniká problém, kdy budeme zjišťovat, zda se jedná skutečně o green cover na uh, daných polích. A tady jsou velké rozdíly mezi severními a jižními státy a potřebovali bychom navíc inspekce a kontroly, třeba že všechny analýzy ukazují, že toto opatření eh, Green Cover je velmi pozitivní pro dobrou, dobrou situaci s ohledem na životní prostředí. Co se týče těch eh, zvýšených nákladů, já nevím o těch pěti eh, procentech, ale my jsme analyzovali velmi pečlivě a zjistili, že navíc náklady, pokud by byl i ten green cover zahrnut, tak to znamená 15 Z toho je třeba odečíst další prvky, které nám to zjednoduší. Bude zde méně zákonných eh, požadavků a méně ekologických podmínek v prvním pilíře. Bude jedna platební agentura v a dojde také k velkému zjednodušení systému pro malé farmáře, kde eh, vlastně 30 příjemců představují jenom 33 eh, objemu eh, nebo plochy a nemusí tedy procházet tou komplikovanou, vel, komplikovaným systémem velkým a dalších detaily, které vlastně zase uberou z těch nákladů. Takže toto jsme studovali velmi pečlivě. Je možno klást si otázku, proč je třeba zavádět mandatorní ekologizační opatření, když máme již cross compliance a když máme navíc eh, opatření motivační dobrovolná. A tady dochází k zásadnímu posunu v logice, který předpokládáme pro SZP. Proto jsme na mnoha těch grafech ukazovali nejenom nárůst cen zemědělských komodit, to je to jsou světové ceny, ale je tu také mnohem víč, na, je velký nárůst nákladů na produkci. Dnešní zemědělec má následující uh, dilema já se musím nejvíce snažit právě kvůli narůstajícím nákladům minimalizovat náklady na produkci a to znamená intenzivnější metody produkce. Pokud máme nahlížet na ekonomickou a ekologickou udržitelnost, tak musíme zavést takový balíček motivační a zároveň omezujících, aby eh, byl farmář ochoten se touto cestou vydat, protože v tom najde dlouhodobý prospěch. Takovým, takovou cestou chceme jít, možná jsme ne, možná to není úplně nejlépe provedené, ale toto je logika, která je zatím. My jsme tedy vysvětlili náklady těchto dalších opatření a e, velmi jasně říkáme v té analýze, že potenciální benefit pro životní prostředí se těžko kvantifikuje a neodhadli jsme také, jak bude vypadat intenzivnění produkce farmáře. To slyšíme jenom v jakýchsi jednotlivých příkladech, ale nemáme to změřuje, protože eh, co, co se týče cen a nákladů v zemědělství, to nevychází ze základu zemědělských trhů, ale vychází to z toho, že vlastně ty hnací síly stojí mimo zemědělský trh a mimo, mm, mimo, mimo vývoj cen. Například když se podíváme na cenu ropy, ta ovlivňuje cenu um, eh, dalších produktů a to ovlivňuje cenu etanolu, čili ten řetězec je tam jasný. Potom další otázky, velmi správně kladené otázky, se týkají vztahů mezi opatřeními prvního a druhého pilíře. Obecně řečena, většina opatření v druhém pilíři nebude dotčena. Ekologizace přenáší podporu směrem k těm ekologickým opatřením eh, přes vše, na veškerou plochu, což je 50 plochy, ale umožňuje zacílenější opatření v druhém pilíři. Budou tím dotčeny jednoznačně některé zemědělské podniky a v tom případě musí členský stát vypočíst ty více náklady, které jsou produktem tohoto opatření. Ale tato kalkulace musí vzít v úvahu i zvýšení ceny produkce, vstupních cen produkce. Takže z tohoto hlediska se pak domníváme, že nebude ten dopad nějak eh, citelný. A poslední věc, to je jakési nedorozumění dvě věci. Eh, jedna se týká těch ekologicky zacílených oblastí. To jsou jenom marginální oblasti a dopad na produkci bude velmi malý. My jsme provedli analýzu na 5%, což je o něco více, než to, co je to dobrovolné a 10%, mezi těmi 10 a 5% vybrali jsme 7%. Proč toto činíme? Kvůli biodiverzitě a činíme to proto, že nám bylo opakovaně řečeno, jak kolegy z, ehm, z životního prostředí, tak z, ze skupin, že je třeba vytvářet koridory biodiverzity, ty pro ty je potřeba speciální fina, eh, financování. Jsou to marginální oblasti a eh, velk, eh, když máme velké mm, farmy, tak ty brání vytvoření toho koridoru. Bude to mít určitý dopad, ano, ale jsou to ty stejné farmy, které musí právě upravit své postupy s směrem k větší diverzitě. Je tady krátkodobý náklad, ano, je tady dlouhodobý pro spěch, domníváme se také, že ano, a všechny naše informace dosud to naznačují. A konečně a ještě k těm kvotám v oblasti cukru. Nezapomínejme, že kvota, kvóty jsou takové, že by měly umožnit eh, produkci eh, nárůst, nárůst a neměli bychom také zapomínat, jaké jsou eh, jaká jsou pro a proti tohoto systému. Tím, že zavedeme ten systém, nesnížíme volatilitu cen, naopak se ještě zvýši, zvýší a proto nejlepší podpora příjmů je cíli stanovit zacílenou část jejich příjmu, takže budou vědět, co dostanou a Zároveň jsou tady signály z trhu, které jim umožní udělat příslušné úpravy. Musí to být tedy mnohem zacílenější a nejde tedy jenom o redistribuci mezi jednotlivými členskými státy, ale i v jednotlivých krajích či regionech členských státech. A k vaší otázce, pane předsedo, co se týče druhého pilíře, tam jsme provedli detailní analýzu, ale rozhodnutí, jak to proběhne, ještě nebylo přijato a proto nemohu k tomu již nic více říci. S ohledem na čas jsem jistě, jistě asi zapomněl na některé otázky a odpovědi, ale víte, kam se na nás obrátit vždy. Rádi odpovíme na vaše otázky a provedeme další analýzy. Děkuji. Bene. E eh, děkujeme mnohokrát, eh, pane řediteli. Děkujeme i dalším kolegům z Generálního ředitelství pro zemědělství. Myslím, že jsme zašli na skutečně věcná témata do hloubky eh, a nyní už nastal čas pro další Další bude na pořadu dne. Bod 5 tedy e, změna e, směrnice e, Rady 2396, kterou se restrukturalizuje rámec pro zdanění energetických produktů a elektřiny. Navrhovatelem stanoviska je pan Gutierrez. A navrhovaná změna směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny zavádí nový minimální, novou minimální hranici zdanění Eh, energetických produktů, a to na základě dvou složek obsahu CO2 a energetického obsahu. Eh, návrh obsahuje různá ustanovení, která se týkají také, které jsou propojené na sektor zemědělství a proto právě náš výbor stál o vypracování stanoviska. Dovolte, abych nyní předal slovo panu Gutierrezovi. Dovolte, abych připomenul, že poznací návrhy musí být předkládány do 29. listopadu poledne. Máme zde také eh, představitelku komise, paní Kolešanku, pokud na ní budete mít nějaké dotazy. Takže Sergio, máte slovo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Como... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak všichni víte, ceny energií Eh, představují velkou složku eh, zemědělských vstupů. Samozřejmě do značné míry to závisí na eh, konkrétním členském státě, ale existuje evropský průměr, kdy podle statistik 30 fixních nákladů představují právě energie. Tento navrhovaná, tato navrhovaná změna směrnice má nastavit nové předpisy pro zdanění energií ve všech členských státech s tím, že se bude klást větší důraz na obnovitelné zdroje energií a nefosilní paliva. S tím, že představa je taková, že by ta daň byla dvojí, jednak by vycházela z energetické hodnoty zdroje energie a dále by se zohledňovaly emise CO2. To samo o sobě by zřejmě znamenalo, že se zvýší energetické náklady pro naše zemědělce a to v době, kdy víme, že eh, ziskové marže jsou velmi, velmi těsné eh, z důvodu různých eh, faktorů, o kterých dobře víme. Víme, jaká je situace na trhu, jaké jsou nároky na plnění předpisů v oblasti nezávadnosti potravin a tak dále. To všechno znamená nižší ziskovost pro naše zemědělce a na takovémto pozadí by tedy 1. ledna 2013 měla vstoupit v platnost nová směrnice. Mnoho eh, zemědělců se obává, že také do, značn, do značné míry zároveň přijde o výraznou část eh, přímé podpory v rámci prvního pilíře. Eh, dále jsou kolegové z jiných výborů, například ITRE, kteří navrhují vypustit ty odstavce, které odkazují právě na toto, tento dvojí typ zdanění či dvojí základ pro výpočet daně. My ve svém stanovisku jsme se pokusili, pokusili nastínit, co podle nás bude potřeba zemědělství, zemědělství v souvislosti s touto směrnicí, eh, vzhledem k jeho strategickému, strategickému postavení a také vzhledem k tomu, že zemědělci nemají na výběr, než používat fosilní paliva. Proto jsme se v pozměňovacích návrzích eh, zaměřili na eh, pouze několik cílů, zejména zachovat snížené sazby až do 0%, dokonce u energetické složky eh, na kilojoule tedy. To znamená, že bychom zachovali výjimku. Myslím, že to znění zprávy je dosti, dosti nejasné, nejednoznačné, proto jsme se snažili vyjasnit eh, tuto formulaci, tak aby byla zaručena větší právní jistota pro zemědělce. Zavádí se tam totiž prvek podmíněnosti u daňových eh, zvýhodnění, a to na základě Eh, efektivnosti farem, daňové efektivnosti. Takže snažili jsme se eh, vnést do těchto podmínek eh, určitý prvek flexibility. Do těchto předpisů snažili jsme se vyjasnit, jaké budou požadavky. Musí jít o součást státní strategie, která je dostatečně dlouhodobá, a zároveň je koncipována e, za účasti e, zemědělců, tak aby na ně nebyla kladena příliš vysoká zátěž. Dalším naším cílem je zaručit tedy e, prvek flexibility, jak jsem již zmiňoval, to znamená vynětí zdaně. A kromě toho by zřejmě měla být zavedena nová daň z emisí CO2, Je možné, že budou existovat daňové úlevy. Existuje ještě další směrnice, je to směrnice z roku 2003, směrnice číslo 87, která stanoví výjimky z této daně pro sektory, u kterých dochází k převádění eh, výrob s emisemi CO2 jinam. Zemědělství mezi tyto sektory není zahrnuto. Nicméně komise říká, že chce, aby zemědělství bylo uznáno mezi těmito sektory, u eh, kterých také může docházet k takzvané carbon leakage. Eh, do 6 měsíců od vstupu eh, v platnost této směrnice bychom chtěli, aby směrnice 2387 87 byla, zemědělství bylo skutečně zahrnuto mezi sektory, u kterých je riziko carbon leakage, to znamená přesování emisních výrob mimo EU, a aby z tohoto důvodu byly poskytnuty daňové výjimky. A kromě toho dalším cílem je, že se snažíme zlepšit eh, v textaci směrnice vše, co se týká biomasy. Je pravda, že směrnice zakotuje eh, eh, daňové zvýhodnění pro biomasu, ale chceme zlepšit situaci tak, aby definice byla pružnější a zahrnovala různé druhy biomasy. Dále chceme vyzvat členské státy k harmonizaci sazeb DPH, což nespadá do působnosti této směrnice, ale domníváme se, že nastal vhodný čas pro to učinit toto doporučení, to znamená harmonizovat eh, sazby DPH eh, pro biomasu mezi různými členskými státy, protože eh, slycháme, že Eh, tady existuje hraniční efekt, pokud biomasu, protože některé členské státy mají sníženou sazbu DPH. Často jde o země, které eh, sousedí s jinými členskými státy, kde je naopak DPH na eh, biomasu vysoká. Proto chceme předložit řadu pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu směrnice, tak aby parlament společně s radou eh, byl institucí, která byla informována o eh, veškerých eh, postupech, změnách a také dopadech této směrnice. Toto jsou tedy změny, které by mělo obsahovat naše stanovisko. Je to věc poměrně technické povahy, jsem samozřejmě otevřen podnětům od dalších kolegů. Děkuji mnohokrát, říká předseda. Děkuji, Sergio. Máme zde jednu žádost o slovo. Eh, pan Hofman. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný, protože s většinou věcí, které tady kolega právě uvedl, eh, souhlasím. Naše kolegyně paní Lulinková je eh, zpravodajkou v Ekonu který je tím hlavním výborem, eh, který se stará o tento návrh a bude mít bez pochyby přehled o celém návrhu a sdělí nám tady k tomu všechny informace. A v tuto chvíli eh, je to v radě v podstatě zablokováno, neposouvá se to dál, ale není to z důvodu, které by se týkaly zemědělství. K tomu, co tady bylo řečeno, bych ještě dodal, že musíme dávat velký pozor na to, aby situace stanětí eh, zemědělských paliv nebo paliv používaných v zemědělství se neměnila, eh, protože když to eh, spojíme s tou diskuzí, kterou jsme tady v posledních dvou hodinách vedli, tak zdanění, eh, kde by se zvýšilo a stražily se paliva v zemědělství, tak by to samozřejmě mělo katastrofální důsledky a eh, různé dodatečné platby v rámci GAP, tedy společné zemědělské politiky, by tím přišly vniveč. A souhlasím také se zpravodajem, pokud jde o biomasu, ovšem obávám se, že v rámci tohoto návrhu není žádné místo na uh, změnu směrnice o DPH nebo na tyto věci, které vlastně spadají k této směrnice. Můžeme to tady uvádět jako takový ušlechtilý cíl, ale v podstatě tady nehovoříme o těchto věcech, hovoříme tady o uh, eh, zdanění uh, eh, této oblasti. Myslím si, že biomasa bude ovšem stále důležitější téma a i tady bychom to měli konstatovat, měli bychom říci, že biomasa by neměla být zdaněna takovým způsobem, aby bylo, bylo její používání zkomplikováno. A pokud jde o zbytek, tak tady mohu podpořit pouze to, co říkal zpravodaj, takže plně souhlasím. Grazie Herbert. Martin Oschling, jak la parola? Děkuji, slovo má Martin Oschling. Hojsling. Mám pouze dotaz. Odstavec eh, tady uvádí, eh, že biomasa slouží k ukládání oxidu uhličitého, ale to není pravda. Eh, není to tak úplně pravda. Například pokud jde o používání kukuřice na, jako pali, na výrobu paliva, tak tam to samozřejmě neukládá oxid uhličitý, naopak se uvolňuje, takže to něco takového bych tam nechtěl ponechat. Také mě překvapuje, že se tady hodně hovoří o sazbách DPH, ale jak řečeno, máme tady různé požadavky v zemědělství na zdanění e, dýzlu v Evropě a samozřejmě eh, jsou tady rozdílné poměry, ale dlouhodobě podporu fosilních paliv ať už bude na sebe lépe, nemůžeme mít eh, v centru našeho úsilí. Musíme kráčet takovým směrem, kde budeme podporovat jiné než fosilní, jiná než fosilní paliva. Já vím, že eh, diskuze se zemědělci vždy probíhá tak, že se upozorňuje na to, že jedna země dostává tolik a tolik podpory eh, na zemědělská paliva a jiná země dostává zase jinou podporu já tomu rozumím, ale my bychom rozhodně měli podporovat používání jiných než fosilních eh, energií. Ať už tady hovoříme o tady eh, dobrém zdanění, spravedlivém zdanění těchto paliv. Bene, grazie a Martin, non ci sono altre richieste di intervento. Děkuji. Zdá se, že už se v tuto chvíli někdo další nehlásí a proto bych rád udělal slovo zástupkyni komise, i když vidím, že je tady paní Luling. Vyjádříte se tedy po té, co se vyjádří komise. Slovo má komise. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Neměli jsme původně v záměru vzít se slovo, a takže možná obecněji k navrhovaným poznacím návrhům. Děkujeme vám za vaše stanovisko. Za prvé, nová struktura textu navrhovaného komisí je odvozena do značné míry z potřeby snížit emise CO2. Je pravda, že komise navrhuje změny, pokud je o zemědělství. Nicméně eh, zemědělský sektor stále bude mít možnost uplatňovat nižší sazby pro moderní paliva. Také zde byla změněna problematika eh, carbon leakage a směrnice 87. Pokud eh, víme, v současné době komise generální ředitelství Agri eh, provádí studie k této věci a do poloviny roku 2012 předloží výsledek ohledně potenciálních sektorů či dílčích sektorů zemědělství, u kterých bychom stanovili, že existuje riziko přesouvání výrob s emisemi mimo EU. Pokud jde o e, biomasu a biopaliva, jeden z hlavních důvodů, proč komise reviduje tuto směrnici, je přizpůsobit směrnice, napravit aktuální nespravedlivou situaci u biopaliv. V současné době například etanol je zdaněn stejnou sazbou jako benzín. A do budoucna nebude daň z CO2 uplatňována na biopaliva, která jsou trvalé odřitelná podle směrnice o obnovitelných zdrojích energií. Návrh zakotvuje pouze minimální eh, daňové úrovně. Členské státy mají možnost nastavit si svoji národní sazbu s tím, že musí dodrženo eh, to evropské minimum. Eh, pravidla pro DPH jsou stanovena v jiné směrnici z roku 2006, je to směrnice číslo 112, a harmonizace daň, sazeb DPH není a nemůže být součástí tohoto návrhu. Návrh eh, vychází z definice biomasy v existující legislativě, to článek 2e eh, směrnice 2009 lomeno 28. Eh, nepotřebujeme samostatné předpisy pro druhou generaci biopaliv, protože kritérium udržitelnosti, teda udržitelnosti platí. Náš návrh se týká pouze zdaně energetických produktů a nemá žádný dopad na definice biomasy ze strany členských států používané pro jiné účely než zdanění. Je zde ještě další poznací návrh, je to myslím číslo 7, který eh, navrhotel nezmiňoval, ale možná je třeba to vyjasnit. Podle článku 5, 2 a 3 směrnice 2008 118 eh, směrnice o zdanění eh, energií se netýká ostrovů, protože vznikl návrh, že kanárských ostrovů tedy, že eh, vznikl návrh, že elektřina na kanárských, kanárských ostrovech měla být osvobozena, eh, ale tato, tato směrnice se nevztahuje na tuto věc. Děkuji mnohokrát. Děkuji komisi za tyto informace a nyní dávám slovo paní Lulingové a potom Sergiovi, pokud by se chtěli ještě ozvat. Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat Eh, našemu navrhovateli. Eh, věcně příslušným výborem je Ekon. Chci říci, že tady nestojíme před nějak, eh, nějak drobnou úpravou, kosmetickou úpravou existujícího textu. To, co komise předkládá, je opravdová kopernikovská revoluce, jak v okamžitém, tak dlouhodobém výhledu. Podle konzultací a jednání, které jsem vedla, vám mohu nejprve říci, že existují velmi, velmi rozdílné názory v různých výborech, rozdílné komisy eh, mezi výbory, ale i v rámci výboru mezi politickými skupinami, například eh, v hospodářském měnovém výboru socialisté, stínový zpravodaj socialistů je pro a chtěl být ještě dále, jsou tam jiní kolegové, kteří chtějí předložit poznací návrhy, aby ten návrh komise byl jednoduše celý odmítnut v aktuální podobě. Kromě toho je zde stanovisko členských států, které všechny až na dva, tři jednoznačně vyjádřily svůj nesouhlas. A samozřejmě také musíme zohlednit politickou realitu. Já jakožto Eh, věcná zpravodajka, eh, jsem eh, ve velmi složité situaci. Samozřejmě si, jsem si vyslechla ty různé názory, ale myslím, že tedy kolegové se shodují, že nejenom stojíme o odlišný postup od toho aktuálního, to znamená jednak minimální jednotné zdanění pro emise CO2 Hovoří se o 20 e, eurech, e, zelení požadují 30 euro a dále minimální míra zdanění energií, e, která by se stahovala na každý energetický produkt. Já jsem v zásadě pro tento podvojný, dvojí přístup, protože sledávám, že zdaňovat energie na dvojím základě, to znamená podle e, emisí CO2 a podle energetického obsahu, se mi zdá logičtější a konzistentnější než předchozí systémy zdanění. Ale je třeba si uvědomit, že navíc komise kromě toho navrhuje e, proporcionalitu mezi různými zdroji energie a v tom vězí ty největší problémy. Například, eh, dám konkrétní příklad, eh, protože komise si přeje, aby už eh, neexist, aby bylo má určitý návrh ohledně spotřební daně u, u nafty a benzínu. A tady jde o e, sazby výrazně vyšší než je minimální sazba e, v některých členských státech. Například, e, například v Německu by to bylo 31 centů na litr nafty. Je pravda, že je tam přechod, přechodné období, ale to vytváří obrovské problémy a nebylo provedeno, žádné hodnocení dopadu. Eh, pokud je o promyslovou politiku, eh, neexistuje žádné hodnocení dopadu návrhu komise eh, z hlediska inflace, protože samozřejmě veškerá doprava bude vystavena těmto cenám nafty, které budou mnohem, mnohem vyšší. A přitom naftou není možné, není možné nahradit. Například v nákladních vozech možná trošku eh, plynem, ale ne příliš, eh, není možné, aby traktory jezdily na benzín. To znamená, je třeba si uvědomit, co to bude představovat také pro zemědělství. A přitom chceme zaručit širokou výjimku pro zemědělství, ale jsou kolegové v jiných výborech, eh, kteří se domnívají, že je třeba zdanit vše, všechny sektory, protože jim jde pouze o eh, dopady na klima. Je zde určitý cíl, který se týká klimatických změn, jsou to ty cíle pro rok 2020, ale je zde činěna abstrakce od veškerých eh, konkrétních dopadů na zemědělskou politiku, rybolovnou politiku, průmyslovou politiku, a pokud je o inflaci, tak eh, jsem prostě chtěla na to upozornit, protože ono je to všechno mnohem mm, složitější, než jak to vypadá, nebo jak je to pojímáno ve vašem stanovisku. Já e, si myslím, že není možné směšovat DPH a, a spotřební daň. Samozřejmě mohli bychom mít zbožné přání, eh, pokud jde o harmonizovanou DPH, ale e, pokud nemáte Eh, zbožné přání, pokud jde o, o harmonizovanou spotřební daň, eh, protože přece jenom ty rozdíly ve spotřební daně jsou opravdu velké mezi členskými státy. Je jediná země, kde jsou ceny nafty vyšší než ceny benzínu, to je Spojené království, ve všech ostatních členských státech eh, tomu tak není a je třeba eh, si uvědomit tedy, eh, jaký by to mělo dopad. Já tady nyní počkám, jaké budou pozměňovací návrhy. Eh, v radě je potřeba přijmout to jednomyslně, takže ještě nejsme blízko rozhodnutí. Jistě i, jistě i v radě vznikne mnoho nepochopení, mimo jiné právě pokud jde o dopady na zemědělství. Eh, čemuž bychom se mohli vyhnout. Měli bychom se vyhnout těm převážně negativním dopadům tohoto návrhu, jak pro dopravu, eh, pro průmysl, tak také pro zemědělství. Děkuji. Děkuji a slovo má Sarčo. Sarčo, chceš to nějakým způsobem schrnout? Ano, chtěl bych vám poděkovat za všechna vaše vyjádření. A chtěl bych rovnou navázat na to, co říká paní Lulinková. Ano, je to pravda. Je to ještě velice problematické nejenom v jednotlivých frakcích nebo mezi frakcemi. Podle toho, na jaký výbor se podíváte, tak tam jsou samozřejmě různé názory. Je to směrnice, která je středem zájmu mnoha stran a proto je to, o čem jsme tady dnes hovořili, velice důležité. Sdílím ten základní postoj tohoto návrhu, pokud jde o změnu směrnice, tedy že emise oxidu uhličitého eh, dosahují určité hranice a že je potřeba teď tady s tím nějakým způsobem naložit a zdanětím produktů eh, v oblasti energie. To tady musíme ovlivnit. Eh, nám samozřejmě jde především o zájem odvětví, zemědělství. Máme tady samozřejmě naši společnou filozofii. A zemědělství to je něco, co je důležité, je to eh, pozitivní a právě kontrolami emisí oxidu uhličitého, nebo tím, jak tady vlastně zemědělství určitými kroky může redukovat oxid uhličitý a v tom je zemědělství pozitivní. Tady jde ovšem o to, aby e, zemědělské podniky byly také rentabilní, potřebujeme udržitelné zemědělství, protože tím můžeme také snižovat oxid uhličitý a tím dosáhneme cíle směrnice. Je to doporučení my to ve zprávě uvádíme, nechceme žádné um, výrazné změny, víme, že um, to spadá spíše do působnosti jedné směrnice a když si uvědomujeme, že biomasa má velký potenciál do budoucna, tak potom musíme také vyslovit takové doporučení, aby se s tím příslušně nakládalo a aby to v Evropě bylo skutečně realizováno. Eh, to, co tady eh, říkal pan Justin, s tím souhlasím. Jde o to, v jakém duchu se směrnice ponese a je zde snaha vyrovnat eh, reálné náklady, vyrovnat situaci mezi eh, naftou a benzínem a já děkuji všem, kdo se mnou spolupracovali, děkuji sekretariátu a děkuji také eh, kolegům eh, ze socialistické frakce a těším se už na vaše příspěvky, kterými tuto zprávu vylepšíme. Samozřejmě víme a uvědomuji si, že máme problémy v radě a proto je v naší zodpovědnosti, abychom opravdu nalezli to nejlepší řešení pro zemědělství. Dobře, eh, děkuji Sergio Gutierrez. A e, závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy ke zprávě je 29. E, listopadu ve 12 hodin a teď už se dostáváme k šestému bodu na pořadu jednání a to je změna nařízení rady o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa. Spravodajem e, je George Lyon a tím se dostáváme eh, k velice důležité zprávě, která v průběhu naší cesty do Spojených států v červnu byla zkoumána společně eh, tady s americkými eh, instancemi George Lyon se nad tím zamýšlí a díky eh, tomuto dokumentu bude možné eh, zvážit eh, společné dohody a Kanada a USA postupně sníží určité sankce a Evropská unie tady zvýšila eh, kontingent pro vysoce jakostní hovězí maso ze skotu neošetřeného hormony. Eh, v květnu 2011 tady eh, byly určité sankce vůči Evropské unie a my jsme se potom snažili velmi rychle dosáhnout druhé fáze této dohody právě kvůli těmto záležitostem. A teď slovo udělím Georgi Lyonovi aby nás poinformoval o tom, jaká je poslední situace, nejaktuálnější informace. A pan doktor Koturny a ostatní kolegové jsou také přítomni a dostanou potom slovo. Takže, Georgi, máš slovo. Uh, thank you, uh, President, uh, and thank you for that introduction you've covered. Děkuji, pane předsedo. Ve svém úvodu jste mm, vlastně Eh, zmínil ty klíčové body, které jsem chtěl říci tež. Eh, já chci říci, že to bylo do společně vyjednáno s Cathy Ashton a s americkými úřadu, úřady, aby byl ukončen tento eh, dlouho trvající, několik let trvající spor o hovězí a je je pravda, že zákaz ze strany EU je porušením pravidel VTO a v rámci panelové diskuze, což zaznělo v panelové diskuzi na půdě VTO a je to dlouhodobý spor, který by měl být tímto ukončen a vyřešen. Eh, jak bylo již zmíněno součástí, tedy první část je 25 tun Eh, na 25 tisícový nárůst v tunách, co se týče dovozu z USA do EU a 68 sankcí, které byly v té době uplatňovány, bylo odstraněno a potom dojde k dalšímu navýšení o 25 tisíc tun pro uh, Eh, dovoz eh, eh, hovězího ze Spojených států do EU. Spojené státy již zrušily všechny sankce, takže jsou v podstatě o krok ku předu. Otázka, která stojí pře před námi je, zda vlastně jsme dosáhli dobré či špatné dohody, protože vlastně naš, jsme stáli před tím, aby to bylo ano či ne. Uh, Eh, já se domnívám, že ty garance jsou správné, protože ten zákaz eh, jak si bude odstraněn ten trvalý spor, eh, který zde je a budou oceněny ty sankce, které jsou tady již nad rámec těch sankcí, které platili. A je tady odstraněno nebezpečí budoucích sankcí, takže si myslím, že by výbor měl podpořit tento, tento a tento návrh je tady jedna věc, kterou chci zmínit, protože kolegové eh, v minule o tom hovořili a chci ujistit, že jsme toto vzali v potaz a snažili se na to zareagovat já si myslím, že je obtížné obě ty věci navázat. Nicméně, co jsme učinili, tak jak jsem to v té době vysvětlil v té první diskusi, kdy zástupci našeho výboru se sešli s mm, eh, ministrem zemědělství a obchodu, panem Kerkem, byl, dostalo se jim slibu, že návrhy ze Spojených států budou předloženy ke konzultacím do konce tohoto roku a kolega a já, kolega z PPE je zde um, a já, kolega podpořil společné stanovisko z moje a zpravodaje Inty, abychom eh, opět písemně potvrdili, že to je pravda, že ta pravidla ve Spojených státech budou do konce roku publikována. My jsme také psali Johnu Dalimu, který je komisařem pro zdraví, a aby potvrdil, že i jemu se dostalo stejného slibu, že tedy dojde k publikaci do konce roku. Zatím na ten dopis nikdo nereagoval, ale bylo jasně z naší strany řečeno eh, eh, americkým úřadům eh, a úřadům, že potřebujeme odpověď a potvrzení toho, že je tady politická vůle a že Eh, je zde také zájem eh, reagovat na podněty eh, členů tohoto výboru a že ten slib, který učinili, bude dodržen. Chtěl bych po, poděkovat stínovému zpravodaji za pomoc a za angažovanost a kolegu, kolegovi také z PPE, který tež mě jako zpravodaj za, zeměděl, za zemědělství tu práci ulehčil. Děkuji. Děkuji, Georgi. A prosím, pan Schmidt a pan McGuinness. Já se domnívám, že můžeme všichni mluvit stručně. Já gratuluji zpravodaji za přístup, který přijal a když jsme poprvé o tom uh, hovořili, říkali jsme, že nejsme jenom razítkovací organizace, že musíme uh, být odpovědní a um, uh, jak si bojovat uh, správně a myslím si, že ten dopis, který byl odesla, odeslán ministru uh, zahraničních věcí, tak aby byl, byla zachována ta diskuse se eh, a myslím, že se k tomu budeme vrátit, až tu odpověď do, eh, až, se k tomu, až dostaneme odpovědět a neměli bychom to uměle navazovat na tuto záležitost, protože je jasné, že potřebujeme pokročit. Dobře, děkuji panu, děkuji panu Smithovi, paní McGuinness. Děkuji, já chci poděkovat panu Lyonovi a eh, <clears throat> za tuto práci. Já jsem tady nebyla při té úvodní diskusi a vidím a chápu uh, logiku toho, proč jste došli k předmětnému závěru, ale chci, aby bylo zaznamenáno, že jsou tu určité obavy, které je nutno vyslovit, určité technické záležitosti kolem zdůvodnění, které nám je předkládáno. Vy říkáte, že pokud toto schválíme, tak vlastně tuto dohodu, tak všechny ty problémy budou odstraněny. Ale pokud se podívám na to rozhodnutí VTO z roku 2008, tak si domnívám, že můžeme zachovat ten eh, zákaz hormonálně ošetřeného vězího masa a myslím si, že nedosáhneme toho odstranění touto cestou. A také ta čísla, která jsou zde zmiňována v tom vašem vysvětlení, co se týče sankcí, ne, že by to bylo z hlediska toho závěru nějak relevantní, ale eh, rozhodně ten irský údaj je mnohem vyšší než, pardon, promiňte, omlouvá se řečnice, je nižší, než je v té vaší eh, eh, zprávě. Skutečný údaj je nižší a co se týče dovozu z jiných zemí než USA, je tady otázka proporcionality. Když se podíváte na to kvalitní hovězí maso, tak to je mnohem významnější než 0,3%, než, celé, než 0,3 našeho trhu, podle mě je to asi 7,5 Takže pokud máme být otevření a transparentní, musíme tady uvádět pravdivé údaje. Já bych zde viděla ráda návaznost mezi BSE, otázkou BSE, eh, ale vidím, že ne všichni mají tuto návaznost za podstatnou. Já chápu, že byl napsán ten dopis, bylo by skutečně žádoucí, aby přišly odpovědi a eh, možná, že byste měli znovu upozornit a požádat o rychlou odpověď faxem nebo e-mailem. Měli bychom tu odpověď skutečně mít, mít, na, mít na stole. Takže pokud byste to mohl naším jménem udělat, budu ráda. A chápu ty kritické poznámky, protože jsou tady širší politické ohledy, ale my bychom neměli v žádném přípravě, v žádném případě bez kladení otázek schválit, co je nám předloženo. Děkuji. Lebrun, po... Děkuji, není paní Lebrun a poté paní Jegle. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je vhodné si nejprve eh, vyslechnout, eh, vyslechnout fiktivní zpravodaje. Eh, chci poděkovat panu Johnu Lajanovi za vynikající práci. Slyším, co říkají kolegové. Myslím, že je třeba také se ujmout z naší zodpovědnosti. Před chvíli tady padlo slovo odpovědný a o to tady přesně jde. Žádný kompromis někdy není ideální, ideální řešení. Je třeba se podívat na to, jaké jaká řešení se tady dnes eh, navrhují v souvislosti s touto dohodou, která podle mého je naprosto uspokojivá, eh, vhodná a uspokojivá dokonce. Eh, za prvé jde o fázi vyjednávání, která byla dovršena, skonsolidována a existující dohody tedy by by tě mohli být Já si myslím, že toto, tento výsledek je daně třeba považovat za eh, značný, pokrok, za značný krok vpřed. Dále, dále je také eh, důležité, co to bude znamenat pro naše spoluobčany. A dále je možné se věnovat i techničtějším aspektům. Tady samozřejmě jsme k dispozici eh, kolegům, kteří by stáli o podrobnější, přesnější informace. Tady totiž eh, určitým způsobem ehm, bychom anticipovali, tím, že bychom schválili tuto dohodu, bychom, eh, bychom odbourali možnost penalizace eh, a sankcí, které by nastaly, pokud bychom to neschválili. To znamená, že by to nastavilo lepší podmínky, lepší situaci, lepší četelnost, předvídatelnost, zároveň by nám to umožnilo postoupit v obchodních jednáních u trhu, který je důležitý a Eh, dále bychom jaksi ovládli určitou oblast, eh, která by mohla, eh, která by mohla odpovídat trhu, který bude jistě dále růst. Jde tedy o trh pro naše chovatele. Nastavili bychom pro ně lepší tržní prostředí. Proto si myslím, že třeba se ujmout naše odpovědnosti a dát této dohodě zelenou. Děkuji. Děkuji. Paní Lebru, není paní Elizabeth Jegle a poté pan Děkuji, pane předsedo. Eh, celkově, jak už eh, bylo patrné eh, z příspěvků kolegů, jsou tady pouze pozitivní ohlasy na tuto dohodu. My jsme vždy chtěli zajištění, zajištění hygienických standardů a standardů ochrany pohody zvířat. A tyto věci už v podstatě jsou zohledňovány a já jsem v podstatě spokojená s tím, co jsem slyšela. I když možná by mi někdo z kolegů, eh, kteří se eh, tady více angažují v této věci, mohli něco říci o tom, že jsou tady, jak jsem slyšela, problémy s dodávkami, až například se to týká Německa, jde o dodávky až k poslednímu spotřebiteli na základě toho, jak se toto řeší na evropské úrovni. A možná, že bychom se nad tím mohli zamyslet, ne možná teď úplně v současnosti, ale v rámci dohody SITA, až budeme diskutovat o těchto věcech když tedy eh, uděláme to otevření, tak abychom měli to opravdu velmi dobře ošetřené, aby to pro obě dvě strany bylo eh, výhodné. Děkuji, Jen Nicholson a potom eh, Luis Coppola Santos. Eh, děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu také hovořit velmi stručně. Já chci využít této příležitosti a poblahopřát našemu zpravodaji, což je, myslím, eh, dobře, dobře načasovaná dohoda. Eh, víc než cokoliv jiného. Myslím, že to je opravdu eh, velmi dobré načasování, ale také eh, souhlasím s apelem na otevřenost, transparentnost a s tím, že tady vlastně se tady rysuje řešení velmi, velmi dlouhého sporu mezi námi a USA. Myslím si, že je na čase tedy to takto uzavřít a postoupit dále. Poslední, co potřebujeme, je diplomacie přes megafony. Myslím, že bychom se nechtěli vrátit do takových dob, takže chci Eh, poblahopřát zpravodaj. Myslím, že všichni s tímto můžeme souhlasit a eh, postrčit to eh, v parlamentu. Doufejme, že pan zpravodaj také obdrží odpovědi na dopisy, na které čeká od, od druhé strany a doufejme, že to získá podporu tady v parlamentu. Děkuji. Děkuji, Jimé. Nyní pan Luis Capula Santos. Vážený pane předsedo, jsem poslední v této diskusi. To má obrovskou výhodu, všechno již zaznělo, takže chci jenom eh, kolegovi eh, Georgeovi říci, že moje politická skupina stoprocentně podporuje jeho zprávu. Výborně, děkuji. Má ještě někdo něco? Pan Koturny? Pane předsedo, já bych rád eh, řekl dvě věci a zareagoval eh, na dotazy, které zazněly v diskusi. Eh, moje dvě poznámky se budou týkat významu této dohody. Jednak, jak už bylo řečeno, my zachováme zákaz dovozu hormonálně ošetřeného hovězího. To je velice důležitý výstup z těchto jednání, z těch dlouhých jednání z USA. To je pro nás nesmírně důležité. Již to zaznělo, já chci jenom ještě jednou zdůraznit, eh, jak důležité je tento zákaz udržet. A druhá věc, umožní nám to nalézt cestu směrem eh, k definitivnímu vyřešení sporu s USA. Eh, tohoto cíle jsme ještě nedosáhli, doufáme, že ji bude dosaženo ve třetí fázi vyjednávání. A co nyní vás tedy žádáme o souhlas s tím, abychom postoupili právě do další fáze, Eh, ještě jednou eh, chci zúraznit, že USA stáhly své sankce o 13 měsíců dříve eh, před plánovaným termínem. Mělo k tomu dojít k prvnímu srpnu 2018. Provedly to USA již v letě tohoto roku, což pro nás je známkem dobré víry, že USA chtějí skutečně tuto dohodu v dobré víře provádět. My bychom měli postupovat stejně a měli bychom postoupit do druhé fáze jednání a doufejme, že to potom vytvoří prostor pro konečné dořešení sporu ve třetí fázi, kdy tím ten spor již bude ukončen a e, v rámci VTO budou e, obě strany jaksi e, mít pravdu, nebo jejich stanovisko je oprávněné, jako je tak EU, zachovají si svá práva, pardon, ve VTO, to jasně vyplývá z memorandu porozumění. Kromě toho by tato dohoda Eh, umožnila zabránit soudním sporům a eh, nastavit příznivější, příznivější situaci pro naše jednání s USA. Pokud je o BSE, již to zde zaznělo, před létem eh, pan komisař Střelož vyvíjel politický tlak na USA, potom také zde byla návštěva pana komisaře Daliho o něco později. Já vám chci poděkovat za vaši podporu v této věci. Šlo eh, podle mého, nebo jde o výrazně intersociální působení na USA. Já chci poděkovat předsedovi vašeho výboru společně s předsedem, eh, eh, s předsedou výboru INTA, panu Vilcekovi. Musím říci, že tady konečně dosáhneme při toho pokroku. E USDR konečně zaslalo návrh rozpočtu EUMD která řeší ty rozpočtové aspekty. Obvykle to trvá 90 dní, takže eh, čekáme, že do konce ledna eh, bude dokončen tento první krok a poté eh, USA zveřejní návrh toho předpisu. Poté poběží lhuta 60 dnů, po níž všechny zainteresované strany mohou zaslat připomínky. Ta lhota může být prodloužena, to bude záležet na typu připomínek, které, které budou vzneseny. V každém případě Tady, tady došlo k velkému posunu, protože konečně se do řídícího úřadu řídící kanceláře eh, dostal návrh toho předpisu a já vám chci poděkovat za tlak, který jste vyvíjeli na americkou stranu. Eh, nejsem si vědom eh, toho problému, o kterém hovořila paní Jegle, ale jsem připraven to s vámi řešit bilaterálně či nějakou jinou cestou, jak si budete přát. Děkuji mnohokrát. Bene, grazie Coturni. Adesso do la parola all'onorevole. Děkuji. Eh, děkuji a teď dávám slovo eh, ještě paní zpravodajce, jakožto tedy příslušné osobě. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení kolegové, už jsem tady poměrně dlouho v tomto parlamentu a musím říci, že málo kdy jsem zažila tak vynikající spolupráci Děkuji panu zpravodaji eh, Georgi Lejenovi. Musím říci, že bych tu zprávu nedokázala lépe eh, dát dohromady a velmi dobře to tady vše zapadalo, shodli jsme se, což není eh, vždy samozřejmostí. To je vše zásluhou předsednictví, říká pan předseda. Takže zkrátka jsem ráda za to, že mohu hovořit, i když vás neznám dostatečně dobře. Spolupráce byla tady vynikající a myslím si, e, že spor, který trval 16 let, může být nyní ukončen. Mám dvě nebo tři připomínky. Nejprve výpočty, ať už je to žádná celá 36 e, nebo 7, žádná celá 7 To je jedno. E, když se zeptáte více expertů, tak pokaždé vám doporučí jiné číslo. Je to vždy také otázka pohledu, ale myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že to náš trh nějak významným způsobem nenaruší. Myslím si, že v tom tady panuje schoda. Potom eh, v souvislosti k BSE na počátku jsme měli pocit, že eh, BSE a otevření USA že to jsou věci, které bychom mohli ošetřit společně, ale jinak si myslím, nebo v tuto chvíli si myslím, že bude lepší, když budeme pokračovat postupně. A dnes odpoledne jsem hovořila se zástupci eh, amerického eh, americké strany v eh, přípravě jednání TEX a také v souvislosti, tedy jsem tam, pohovořila jsem tam také o BSE a vysoce kvalitním hovězím. Myslím si, že USA a Kanada eh, eh, tady už pracovali předem a já bych byla velice ráda, kdybychom tady s ohledem na to jednomyslně schválili tento dokument a děkuji vám za velice příjemnou spolupráci. Grazie, grazie di cuore, prego. Děkuji. A um, paní McGuinness? Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, ještě eh, eh, vyjasnit některá ta čísla, možná jsem špatně použila, špatně jsem se vyjádřila. Je to žádná celá 36% a to číslo, o kterém jsem hovořila, je 7,5% a to pouze říkám na vyjasnění a tu diskusi to vlastně nijak nenarušuje nebo nemění. Děkuji. A chtěl bych připomenout, že pozměňovací návrhy budou předkládány, pokud nějaké budete mít, do 29. listopadu do 12 hodin. A nyní má slovo pan Lion George. Uh, uh, Děkuji. Děkuji uh, kolegům za jejich příspěvky. Abych tedy se vyjádřil k některým věcem, chci poděkovat Alonu Smyslovi za jeho slova pravděpodobně, eh, pokud je o eh, tu věc se to byl dobrý nápad. Dále eh, ten, ten zákaz, ano, může být zachován, ale ten spor tím ještě nebude vyřešen. Není tady žádný problém se zachováním zákazu, ale především tady jde o dořešení toho sporu. 7,5% to je to, co tady mám na podíl na vysoce kvalitní, na trošku vysoce kvalitní produkty. To, je, to máte správně, to je tedy odhad toho podílu v EU. Dále, pokud je o čísla Eh, týkající se eh, přínosu z odstranění sankcí. Tak, jak ty sankce byly původně zavedeny, eh, ta čísla, která máme nyní dispozici, jsou vlastně, jsou vlastně aktuálním odhadem prospěchu pro členské státy z toho, že budou, že budou sankce odstraněny při těch tedy výchozích cenách. Je zde dvojí verze čísel komise, také zveřejnila aktualizovaná čísla to znamená objem těch sankcí eh, v dnešních cenách, nikoli v cenách eh, z doby, kdy sankce byly zavedeny. Eh, to samozřejmě rád také beru na vědomí. Pokud je o nějaký další dopis, následný dopis, ano, rád to zrealizuje, i když, jak slyším od komise, zdá se, že je zde posun, znamená ta, ta kancelář pro rozpočtovou jednost, tedy to je ve veřejné doméně. Byli bychom rádi, kdyby Eh, kde bychom ještě slyšeli něco od pana eh, komisaře. Eh, samozřejmě můžeme zaslat dopis, uvidíme tedy, uvidíme tedy, jakou odpověď dostaneme, zda vůbec. Omlouvám se, že to takto formuluji. Nevím, zda paní Jegle se, dotek, se, se, týk, se tedy, její slova se týkala řízení kvót. Pokud vím, z USA Kanady vypadá to tak, že je tam 20% premie na eh, hodnotu eh, vlastně eh, toho, že máte přístup k těm nárokům, vzhledem k tomu, jak komise provádí ty kvóty. To znamená, místo, aby ten cíl byl nula, je to vlastně 20 protože ta cena je vlastně 20% vyšší. Já bych tedy požádal komise, aby se tím zabývala. Rozhodně eh, na mě byl činěn tlak eh, v tom, abychom se zabývali tím, jakým způsobem komise skutečně provádí ty kvóty. A na závěr chci ještě poděkovat kolegům za vynikající spolupráci. Není to snadná věc eh, a doufejme, že se to, že to podaří posunout jak v této věci, tak, tak u BSE. Děkuji. Grazie George, grazie a tutti. Andiamo all'ultimo. Děkuji, Georgi, děkuji všem a teď už se dostáváme k poslednímu obodu na pořadu jednání pro dnešní zasedání. Jde o očkování proti katarální horečce ovcí a zpravodaj je pan Janus Vojčechovský, pan místopředseda. A chtěla bych vám připomenout, že parlament přijal jeho stanovisko v Dubnu v prvním čtení a teď se tady k tomu připojuje snaha dohody v radě Eh, protože tam je velký rozdíl v názorech, pokud jde o tabulky. A je tady tady horizontální skupina parlamentu a rady k tabulkám. Chýlí se to k závěru a 27. října rada zastala dopis, kde navrhuje, aby v druhém čtení eh, byla tato věc rychle vyřízena. Text už byl rozeslán a já bych teď chtěl předat slovo panu Vojčechovskému, eh, aby eh, řekl, jestli k tomu jsou nějaké novinky nebo aby nás poinformoval o posledním stavu. Děkuji. Pane předsedo, my se zabýváme e, touto věcí, jak bylo připomenuto. V Dubnu jsme přijali v rámci velmi rychlého postupu změny ke směrnici, které umožňují používání novějších a snažších vakcín, vakcín e, proti této vážné chorobě. A jak se zdá, Tyto eh, nové, toto nové očkování bude nebo vypadalo to, že se to bude požívat od roku 2011, nebo že se nám to podaří dohodnout, ale došlo ke sporu s radou. Nejenom eh, pokud je o, ne pokud je o náš výbor, ale pokud jde o eh, právní službu rady, měly být zavedeny korelační tabulky k provádění eh, pozměňovacích návrhů směrnice, aby to tam bylo přehledné. A já osobně eh, si nemyslím, že by tato eh, myšlenka byla špatná. Myslím si, že to zvyšuje transparentnost právního režimu. Ovšem, rada byla silně proti, takže tato směrnice nemohla vstoupit v platnost v té původně plánované lhůtě. Takže naše stanovisko v tuto chvíli je, že se vzdáme myšlenky korelačních tabulek, protože to v podstatě nejtí eh, to nejdůležitější. Jde o to, aby směrnice byla eh, schválena co nejrychleji, tak abychom eh, tady nepropásli novou vakcinační sezónu, sezónu pro očkování a snažíme se co nejrychleji pracovat a připravovat se, ehm, připravovat všechny důležité návrhy a to jsme dělali v minulosti a snažíme se o to i v současnosti. Snažíme se posunout před co nejrychleji v této záležitosti. Děkuji. Dobře, eh, děkuji eh, panu Vojčechovskému. Jsou tady kolegové, kteří by se chtěli rádi chopit slova a slovo dostává komise. Ne, zástupci komise se nechtějí vyjádřit, dobře. Takže pokud nemáte žádné další připomínky, tak můžeme co nejrychleji postupovat a uzavřít v druhém čtení eh, tuto záležitost a eh, tím vlastně ukončíme záležitost očkování proti katarální horečce ovcí. Pokud nemáte eh, nic dalšího, tak mohu eh, dnešní jednání uzavřít. Zítra v 9 hodin budeme mít nejprve setkání koordinátorů a v 9 hodin 45 minut se opět pustíme do práce eh, našeho výboru a to s bodem 10 na pořadu jednání. Děkuji.